Good morning, dear colleagues. Let me start chairing this meeting. Uh, our uh, chairman can't be present today, so I will chair in the morning. Pan předseda tady dneska není, takže já budu dopoledne předsedat. Pokud nejsou žádné námitky, tak uh, máme pořad jednání tímto přijat. Nemáme chorvačtinu, malčtinu, dánštinu a gelštinu. Hlasovat se bude dnes v 10.30. Máme tam tři body k hlasování, takže prosím, mějte tedy připraveny hlasovací karty. První bod, tedy bod 3 na našem pořadu jednání. To je v podstatě. Týká se to dokončení právního rámce pro ochranu osobních údajů. Je to návrh o zpracování osobních údajů evropskými institucemi, subjekty, agenturami a úřady. Dostali jsme tedy žádost, eh, protože komise se rozhodla, že nebude provádět eh, analýzu dopadu, takže my jsme si pozvali nebo zadali svoje hodnocení. Máme zde zástupce společnosti, která tuto analýzu provedla. Já jim dám teď slovo na 10 minut a, a potom dáme slovo našim kolegům. Nejdříve tedy paní Brunagel a paní Fovel. I don't see that. Oui, bonjour. Ano, dobrý den. My jsme Marie Brunagel a Luis Fovel eh, z EY Erstejung. My jsme tedy advokátní kancelář a my jsme tedy zodpovědní za poradenství a byli jsme požádáni výborem Libe Evropského parlamentu, abychom eh, prostudovali dopady textu komise na nový model zodpovědnosti a zprávy, pokud jde o zpracování osobních údajů. Erste Junge pravidelně spolupracuje s evropskými institucemi. Před dvěma lety jsme vyhodnocovali nařízení 45 2001, pokud je osobní údaje. Toto hodnocení je dostupné online a zabývá se efektivním konkrétním uplatňováním nařízení, jeho účinnosti při ochraně osobních údajů. A my jsme také odhadli jaké prostředky instituce věnují na ochranu osobních údajů. Vypracovali jsme tedy naše stanovisko. Myslím, že máte před sebou tedy návrh zprávy na základě analýzy návrhu komise, na základě znalostí současného systému, které máme a na základě několika rozhovorů, které jsme zvedli z DPS s některými kolegy, kteří se zabývají ochranou osobních údajů a se správci údajů celé řadě institucí. Zaměřili jsme se na tři body. Analýza dopadu nového modelu zprávy a řízení a zodpovědnosti v oblasti ochrany osobních údajů, projev těchto dopadů z finančního hlediska, tedy dopady na finance a lidské zdroje. A poslední bod se týkal přidružených rizik, které souvisí s decentralizovaným modelem ochrany osobních údajů, které navrhuje tento text. A nyní moje kolegyně vám představí hlavní dopady tohoto textu, tak jak jsme tedy analyzovali. Bonjour à tous. Dobrý den. Jak říkala Marie, my jsme nejdřív provedli právní analýzu dopadu na evropské instituce tohoto nového modelu zprávy a řízení ochrany osobních údajů, který navrhuje komise. Na základě různých eh, interview a rozhovorů jsme identifikovali tři hlavní dopady související s tímto návrhem. Navýšení eh, pracovního zatížení, těch, kteří zpravují eh, zpracování osobních údajů, potom také nárůst práce těch, kteří provádějí zpracování osobních údajů a také eh, nárůst eh, finančních výdajů. Souvisí to s tím, že musí provádět další úkoly, například analýzu, potom je tam princip data protection by design a by default, povinnost eh, oznamování a bezpečnostní listy. Návrh také přináší další administrativní úkoly související především s principem zodpovědnosti, je nutno dokumentovat všechny provedené akce v oblasti ochrany osobních údajů, aby bylo možné doložit jejich soulad. A konečně souvisí to také s povinností vést registr ochrany osobních údajů. Správci zpracování se budou muset také vzdělávat v oblasti ochrany osobních údajů. Jejich pracovní zátěž, nebo tedy pracovní zátěž těch, kteří jsou zodpovědní za ochranu osobních údajů, taky naroste, protože musí dohlížet na soulad, musí provádět audity a také kvůli posílení jejich role jako poradců těch, kteří jsou zodpovědní za zpracování. Kromě toho také existuje riziko, že část úkolů těch, kteří jsou zodpovědní za zpracování obchodních, eh, tedy osobních údajů, bude delegována na tyto delegáty pro ochranu osobních údajů, například analýza osobních údajů a tak dále. Ti, kteří se zabývají zpracováním obchodních údajů, nemají dostatečné zkušenosti. Takže hrozí, že právě delegáti budou za nich vykonávat tuto práci. Delegáti pro ochranu osobních údajů, kterým už není tedy nutno posílat notifikace o zpracování obchodních údajů, osobních údajů, by mohli být, eh, by mohli mít problém eh, zpracovat nebo tedy splnit svůj úkol, protože nebudou dostatečně zapojeni do těchto nových projektů. Možná budou i oni v pokušení sami dokumentovat zpracování osobních údajů a to by vedlo vlastně k navýšení jejich práce. Naše studie ovšem ukazuje celou řadu prvků, které by mohly tyto dopady omezit. Já uvedu jen ty nejhlavnější. Musíme zdůraznit, že nárůst práce delegátů i správců nesouvisí pouze se změnou modelu, kterou navrhuje komise, ale také se současným kontextem, ve kterém pozorujeme obecnou, obecný nárůst eh, počtu zpracování a s tím související riziko pro instituce. A právě toto nové prostředí se snaží toto nařízení podchytit, eh, aby ochrana osobních údajů byla efektivnější. Dopad nového modelu zprávy, který navrhuje komise, by se měl pocitovat především v prvním období, v takovém tom přechodném období, které text neoficiálně předpokládá. Mělo by to být jeden až dva roky, tak to odhadujeme. To je čas na to, aby se správci zpracování osobních údajů a delegáti pro ochranu osobních údajů proškolili, aby se seznámili s tímto novým systémem a aby zavedli všechny postupy, připravili všechny manuály nebo modely, vzory, které jsou potřebné k tomu, aby správci zpracování údajů a delegáti pro ochranu osobních údajů mohli efektivně plnit své úkoly. Jakmile proběhne toto první přechodné období, tak dopad toho navrhovaného modelu by měl být mnohem menší. Měl by se také omezit jasnou, jasným rozdělením rolí podle navrhovaného textu, buď tím, že by byla vydána nějaká písemná pravidla, nebo že by byly upraveny pracovní smlouvy. Centralizace registru by mohla být například svěřena delegátům pro ochranu osobních údajů aby se tím lépe rozložily úkoly, rozložila pracovní zátěž. K tomu ovšem bude nutná změna kultury v institucích a této změně by napomáhala podpora managementu, především podpora delegátů pro ochranu osobních údajů. Z toho všeho vyvozujeme, že po určité počáteční období zde bude poměrně velký dopad, ale později tedy zázetným způsobem klesne. Dále tedy bude nutno toto všechno převést na dopady, na lidské zdroje a finance. V současné situaci zpracování osobních údajů v evropských institucích mobilizuje asi 1400 lidí. 1400 lidí se tím zabývá, z toho 80% jsou správcové zpracování osobních údajů v různých evropských institucích. Pak je zde jeden vždycky delegát eh, zodpovědný za ochranu osobních údajů na agenturu nebo instituci a potom asi stovka delegátů, kteří mu pomáhají komisi, radě, centrální bance, SVČ a Evropském parlamentu. Takže celkový odhad je asi 28 milionů eur. To jsou tedy jenom osobní náklady na tento personál. Vůbec tam nejsou náklady na informační systém nebo na vzdělávání tohoto personálu. 28 milionů eur, to je asi jedna třetina na DPS jedna třetina pro delegáty pro ochranu osobních údajů a jejich eh, pomocníky a jedna třetina pro ty, kteří jsou zodpovědní za zpracování osobních údajů, pro zprávce zpracování osobních údajů v jednotlivých institucích. Pokud se podíváme na tento nový text, eh, tak odhadujeme, že dopad na pracovní zatížení delegátů bude poměrně velký asi 40 až 50 eh, nárůstu jejich času, který budou potřebovat k tomu, aby mohli vykonávat nové zodpovědnosti, které jim budou přiděleny. Jejich pomocníci to budou, bude trochu menší dopad, týká se to především těch DPO, Delegaty pro ochranu osobních údajů. Správci zpracování to bude asi nárůst 20 až o 20 až 30 aby mohli tedy plnit své funkce, své nové funkce. V eurech ten hrubý dopad vychází tedy z, z, tedy z toho odhadovaného času navíc. Nicméně, pokud jde o ty DPO, tak ti už jsou, asi des, deset jich pracuje na plný úvazek, takže tam nebude tedy ten finanční dopad tak jedno, jednoduše spočítatelný budou potřebovat eh, další spolupracovníky. Pokud jde o správce zpracování a pomocníky delegátů pro ochranu osobních údajů, když eh, k tomu přičteme ještě 10-20 navíc, tak to nebude mít velký dopad. U správců zpracování většina z nich eh, věnuje méně než jeden den měsíčně práci v oblasti osobních údajů, takže když k tomu přičteme 10%, tak ten dopad je opravdu minimální. Vycházeli jsme z určitých hypotéz a sice, že ty osoby nezmění své chování hned, takže tady budeme mít to přechodné období, takže zde máme opravdu ty náklady pro ten první, druhý rok, než si na to lidé zvyknout musí si ty nové postupy osvojit, pak jsou zde také ty externí faktory, které zmínila moje kolegyně a ty nejsou v tomto odhadu brány v úvahu. Poslední bod, který jsme řešili v naší studii, se týká rizika nekonzistentnosti a nejednotnosti v oblasti ochrany osobních údajů v evropských institucích, kvůli tomu, že je zde navrhován decentralizovaný model. Ten návrh umožňuje jmenovat několik správců zpracování v rámci jedné instituce či agentury, tak už tomu bylo i v současném nařízení, za současného nařízení. Je zde ale jedna novinka a to je větší nezávislost kontrolorů. Návrh se jim snaží dát větší zodpovědnost tím souvisí riziko pro delegáty pro ochranu osobních údajů, DPO. Ti budou mít trošičku více problémů získat informace o zpracování osobních údajů ze strany správců. Správcové, tedy DPS, do toho budou méně zapojeni, je zde povinnost předcházející konzultace. My jsme do toho ovšem přinesli různé návrhy, jak to zjednodušit. To znamená jasně rozdělit role a zodpovědnosti, to by umožnilo dát strategickou roli DPO, snížila by se také administrativní zátěž, aby DPO měli více času na to, aby mohli efektivně radit správcům zpracování a vypracovávat společnou dokumentaci pro realizaci svých úkolů. A pak interní rozhodnutí centralizovat dokumenty u DPO, těch delegátů pro ochranu osobních údajů, tím by se omezil dopad decentralizace jednotlivých kroků. Také bychom mohli hovořit o strategické roli DPS. který je zodpovědný za kontrolu a dnes také může sankcionovat Na základě auditu tedy může vyžadovat větší jednotnost, může mít tedy vliv na práci institucí. DPS stejně jako DPO poskytuje různé nástroje, dokumenty a společné modely, které umožňují snadnější a jednotnou realizaci úkolu DPO. Děkuji vám za pozornost, my jsme vám k dispozici, pokud máte nějaké otázky. Thank you very much for both. Děkuji. A nyní dám slovo zpravodajce paní Ernst. Děkuji. I za ta vysvětlení, hodnocení dopadu. To bylo velice užitečné a my jsme velice potěšeni, že se to provedlo. Bylo to nezbytné, aby bylo možné ukázat, že tento nový správní model se dostal na vyšší úroveň i v oblasti ochrany údajů v institucích a orgánech Unie a že došlo ke stabilizaci a bylo možné jasně se rozhodnout, co má kdo dělat. Samozřejmě to stojí peníze, to z toho vyplynulo. Stojí to jak e, tedy pracovní dobu, tak peníze a to je v pořádku. protože se e, značně zvedly požadavky na kvalitu Eh, ochrany údajů. Proto jsme tedy zavedli tento balíček na ochranu údajů. Takže ještě jednou za to velice eh, děkuji a když už jsem u toho děka, děkování, nevím, jestli se k tomu později ještě dostanu, tak to udělám radši teď. Chci tedy velice poděkovat za eh, spolupráci všech stínových zpravodajů. Není to úplně jednoduché, tedy jak si všechny přivést k nějaké jednotnosti a já musím říci, že také vlastně asistenti, eh, vlastně pomocníci všech frakcí byli velice pilní a nejednalo se jenom o tuto zprávu, protože eh, ti asistenti všech frakcích eh, jsou velice pyšní, sedí, sedí na všech těch technických odborných schůzích, kam my se třeba ani nedostaneme, ber, dělají poznámky, takže vlastně do toho vstoupilo mnoho práce a moc jim za to děkuji. Takže tolik k tomu, co se týče dohody nad pozměňovacími na... Promiňte, že vás e, přerušuji, ale, ale ty pozměňovací návrhy přijdou na pořad e, změň až později. Teď, e, kdybyste se vyjádřila tedy k tomu hodnocení, moje otázka byla, jestli má někdo e, k tomu, co bylo právě řečeno. Mám tady eh, otázku, jak se toto vlastně počítalo, to znamená, podle kterých kritérií se to hodnocení dělalo. Děkuji, paní Ernst. My schromáždíme ty otázky a potom dáme příležitost k odpovědím. Já mám eh, otázku na komisi. Eh, vy jste řekli a bylo jasné, že to má přispět k růstu, že tady budou nové funkce, já se chci zeptat, co komise dělá, anebo kdo by mohl něco udělat k propagaci vzdělávání a, eh, a zácviku lidí, kteří tu ochranu budou mít eh, na, eh, za úkol. To jsou ti pověřenci, ti, ti, ti DPO, protože ty budou mít tu novou legislativu provádět. Děkuji. Ještě nějaké další otázky ze strany kolegů? tom případě dám slovo zpátky paní Brunaže a paní Fogel. Děkuji. Takže pokud jde o odhad nákladu, my jsme před dvěmi lety, dvěma lety identifikovali, kterých lidí se to týká a kolik času každý z nich věnuje zpracování údajů. Ať už jsou to delegáti pro ochranu osobních údajů, anebo kontroloři. My jsme prováděli takové šetření, takovou anketu a potom jsme to tedy extrapolovali na všechny instituce a dospěli jsme k tomu odhadu 28 milionů eur, které jsou věnovány na ochranu osobních údajů. To odpovídá asi dvěma stům plným tedy úvazku plných úvazků a celkem je to asi 1400 až 1500 lidí, kteří se tím zabývají. Jednotkový náklad na osobu, na jednoho úředníka, byl 134 tisíc eh, eur bruto. Takže to tedy byly odhady, které nám dala komise. A my teď po analýze textu jsme identifikovali ty úkoly navíc, eh, které budou eh, požadovány od jednotlivých aktérů a na základě toho jsme odhadli, že budou potřebovat 40 až 50 času navíc, tedy v případě DPO, a 20 až 30 času navíc eh, u těch správců zpracování. Takže pokud eh, to přepočteme na eura na základě těch původních nákladů, tak dospějeme k tomu odhadu, který jsem vám ukázala tady na obrazovce. Je to navíc 2 až 3 miliony u DPO a promiňte, mám to tady někde v té zprávě a 500 tisíc až milion pro ty pomocníky DBO, DPO a 1 až 2 miliony pro ty kontrolory, pro ty správce zpracování. Takže to jsou ty hrubé odhady. Teď samozřejmě musíme si uvědomit, že ten kontrolor zpracování tomu věnuje jen jeden den měsíčně, možná i méně. Takže když tomu připočtete 10%, tak to je opravdu minimální. Takže jsme odhadovali, že se to může rozložit vlastně, že pro ně je ten dopad opravdu menší. Pokud jde o ty delegáty pro ochranu osobních údajů, pro ty pověřence, především tedy v rámci velkých agentur a institucí, tak tam ti DPO jsou už teď poměrně dost vytěžováni a pracují tam na plný úvazek. Takže v tom případě bude nutno najmout někoho dalšího. Thank you very much. Děkuji vám oběma. My budeme muset pokračovat, protože potřebe, potřebujeme ještě nějakou dobu na debatu o zprávě. Děkuji vám tedy oběma za prezentaci a za vaši práci a já teď dám slovo zpět paní Ernst a zahájíme tedy debatu o pozměňovacích návrzích. Děkuji. A už jsem všem poděkovala, takže těm problémům, o nich zde hovoříme všichni, všechny frakce, souhlasí s tím, že harmonizace ochrany údajů v orgánech a institucích EU je nezbytná. A jsme také jednotní v tom, že agentury z toho nelze úplně vypustit. Já doufám, že se nám podaří v nadcházejících dnech přijít k nějakému řešení, aby E, celá ta oblast vlastně byla jednotně upravena, máme na stole kvalitní návrhy a to je pro nás velmi důležitá e, dohled koordinátorů. Tam by bylo docela dobré slyšet, jaký názor mají jednotlivé frakce. My jsme přišli s návrhy a kompromisy máme, které jsou docela rozumné a jdou správným směrem. Dostali jsme eh, dobré tedy signály k článku 9, na tom pracujeme. Eh, vnitřní pravidla, tam máme návrh, abychom toto nejprve vyňali ven a uvidíme, jak eh, vlastně to chce rada, budeme s radou jednat. Vlastně uvidíme. Takže tak tolik stručně ode mě. Děkuji, paní Ernst. Paní Lauristin, chcete k tomu něco? Ne. Takže teď otevírám debatu. Paní Blinář, Blinář děkuji velice stručně. Děkuji Cornelia za, eh, za otevřenou debatu a spolupráci v uplynulých týdnech. Tato reforma eh, byla opravdu velice nezbytná. Schválení toho nařízení přišlo eh, ke konci už reformy pro ochranu údajů. ALDE je spokojeno Eh, s reformou ochrany údajů a eh, návrh komise je ve shodě s názory zpravodajky. Jako instituce Unii bychom měli být nároční, co se týče stanování vlastních norem pro ochranu údajů a měli bychom také eh, tedy vlastně dělat to, co kážeme plně podporuji návrh zelených a socialistů obnovit jednotný režim pro všechny instituce, orgány a úřady, i když je rozdíl mezi správními a provozními údaji, ale myslím, že je potřeba je upravit v rámci stejného legislativního rámce, protože e, nastavování jedn, vlastně jednotlivých oddělených režimů by vedlo e, ke zbytečné administrativní zátěži. Těším se na další debatu se spravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji, abychom vytvořili skutečně jednotnou a solidní pozici. Děkuji, paní Mlinár. Paní Děkuji i za mě. Děkuji zpravodajce za pilnou práci při dosahování kompromisů a solidní nové úpravy pro eh, orgány, instituce, úřady Unie, je správné, že se nám daří se dohodnout na skoro všem. Jedna věc zůstává ještě otevřená a podle mě je opravdu důležitá. A jsem trochu smutný, že nejsme schopni hovořit s těmi, kteří jsou proti tomu aktuálnímu návrhu, eh, protože je to problém vlastně toho stávajícího právního rámce, že nám chybí jasný právní základ pro zpracovávání údajů eh, na misích EU. To není v pořádku, ty by tam měly patřit také. A potom také orgány činné v trestním řízení. Tam je opravdový problém, že tam platí úplně jiná pravidla pro jednu každou takovouto agenturu a když hovoříme o interoperabilitě a o e, stejných e, standardách e, pro všechny členské státy a rozdílné standardy bychom neměli připustit pro orgány činné v trestním řízení mezi jednotlivými členskými státy. To by nebylo dobré tak proto je zcela nezbytné, aby tento kompromis byl vypracován, aby byl schválen, včetně těchto agentur a pravidel pro ně. Protože myslím, že by potom eh, chyběla legitimita určitých postupů zpracovávání, protože neexistuje žádné evropské právo pro tu situaci zpracovávání údajů. A to by se změnilo, kdybychom z tohoto nařízení vytvořili právní základ pro zpracovávání údajů těmito agenturami. Takže doufám, že v tomto výboru se eh, na tomto budeme schopni dohodnout a že se nám to podaří co nejdříve. Děkuji. Děkuji, pane Albrechte. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Ne, tak eh, dám, eh, ne, nebo nabídnu slovo komisi, jestli se chce vyjádřit. Děkuji, paní předsedající. Jenom v odpovědi na otázku, která mířila eh, na nás a která se týkala spolupráce s tou komunitou pro ochranu údajů, těch inspektorů, úředníků, chci vysvětlit, že se jedná tedy o ty pověřence DPO, Eh, v institucích, to už je stará komunita, je zvyklá pravidelně spolupracovat, my s nimi také spolupracujeme, vysvětlujeme jim, v čem spočívá reforma. 12. října eh, proběhne setkání v Londýně, kam zase pojedeme a všem DPO vysvětlíme, jaký je vlastně obsah této reformy. A my eh, jsme tady si eh, se zaměřili na to hodnocení dopadů, eh, akceptujeme jeho výsledky, ale nemyslíme si, že bude představovat ta reforma takové zvětšené náklady, časové i finanční na práci DPO. Domníváme se, že úloha těch DPO se změní, obsah jejich práce se, mění, se změní, ale eh, ta pracovní zátěž by měla zůstat více méně stejná. Eh, co se týče toho, co zde zaznělo, těch eh, vyjádření, my si zaznamenáváme tedy ty názory řady kolegů, které se týkají působnosti. Víme, v čem spočívá rozdíl mezi správními a provozními údaji jak pro všechny tedy ty zúčastněné orgány. Eh, vnímáme ty rozdílné názory různých frakcí, co se týče zvláštních pravidel pro provozní údaje, zase jiné frakce je chtěly úplně vyloučit. Z hlediska komise je důležité, a už na to také poukázali někteří řečníci, je vyhnout se dalšímu rozdrobování evropských pravidel pro ochranu údajů a myslím, že to je cíl, kterému bychom se měli věnovat. Co se týče vnitřních pravidel, vnímáme tedy stanovisko tohoto výboru a rádi bychom skutečně zdůraznili, že je tady jedna citlivá otázka, která je potřeba se v této souvislosti věnovat. A to jsou eh, omezení práva subjektů těch údajů. To je velice citlivá otázka. Znovu opakuji, že eh, třeba eh, v, OS, v OSN není taková možnost tedy zavést takové restrikce, zatímco členské státy toho, to mohou. Ku příkladu u nás tedy členské státy eh, tuto možnost mají, ale v rámci Evropské unie vlastně tato možnost nebude, tam bude velice krátké přechodné období do května 2018. ta situace nebude jednoduchá, možná uvidíme tedy dopad na jejich každodenní práci a příprava právních eh, aktů, která se týká konkrétní situace eh, jednoho každého z těch 57 orgánů a agentur, to asi zabere mnoho času. Takže v tomto kontextu, jak už jsme řekli naposledy, eh, také vnímáme stanovisko rady k těmto eh, pravidelným, eh, k těmto, k těmto vnitřním pravidlům, což představuje vlastně takovou další pojistku, která plní požadavek kvality a legislativy, tak jak to vyžaduje také Evropský soud pro lidská práva, takže myslím, že tento požadavek plníme. A myslím, že tolik ode mě. Děkuji. Very much. Thank you. Uh... Děkuji. Ano, já se nejsem jistá. Zdali eh, chcete slovo teď nebo potom? Dobře, takže paní Ernst, zpravodajka. Já jenom velmi stručně, co se týče komise, co se týče působnosti, ano, tady skutečně jde o harmonizaci v tom nejširším slova smyslu a bylo by užitečné, kdybychom tady tu působnost skutečně rozšířili na všechny oblasti. Na tom pracujeme v tom eh, návrhu. Co se týče těch eh, vnitřních pravidel, tady to vidím zcela pragmaticky. Eh, Uvidíme, jestli je to opravdu potřeba, co to bude znamenat a potom si myslím, že to bude možné vlastně vždy tedy zjistit, co se týče těch jednotlivých paragrafů. Jak už jsem řekla, my jsme to teď vyněli, abychom to, vůbec, abychom to vlastně eh, zvlášť prodebatovali, ještě s tím nejsme hotovi, ale přistupovat eh, naprosto pragmaticky. Tolik ode mě. Děkuji, děkuji za všechny tyto eh, příspěvky a hlasovat budeme 12. října ve výboru zde a hned teď přejdeme k druhému návrhu o modernizaci mm, předpisu ochrany osobních údajů, e-privacy a elektronická komunikace. Mm, projednáme pozměňovací návrhy. Nejprve dám slovo zpravodajce paní Lauristin. Děkuji. Kolegové, já mohu konstatovat, že jsme v poslední fázi práce na této významné normě a harmonogram je takový, že 12. října společně se předchozí zprávou budeme hlasovat ve výboru LIBE tak abychom mohli tedy dospět do poslední fáze již. My jsme naplánovali dvě schůze stínových, příští týden ve Štrasburku, eh, poněvadž tady pořád ještě máme dva články, eh, které se týkají eh, informací a těch datových subjektů a ta e, deset a potom jedenáct. článek, to jsou ty restrikce. Takže budeme o tom jednat a již jako u ostatního, tak pořád ještě tady několik e, témat, e, která je třeba finalizovat, mm, protože máme ještě diskuze nás čeká o dalších článcích, ale já si myslím, že to připravíme dobře do hlasování. Děkuji aktivním stínovým zpravodajům, kteří byli aktivní, předkládali návrhy, pozměňovací návrhy. A musím říct, že ta, eh, ten původní návrh komise byl také docela dobrý, to je třeba konstatovat, eh, takže s tím jsme byli spokojeni, ale v průběhu jsme měli možnost eh, v některých bodech zavést větší flexibilitu, někde zase něco precizovat a Eh, takže eh, také i eh, tu otázku, také se do toho zapojil i úřad ochránce osobních úřad na ochranu osobních údajů. Máme, my jsme se sešli spolu s různými aktéry a mm, v podstatě máme za sebou spoustu schůzek protože nám šlo o to, abychom pochopili všechny problémy, které případně mohou vzniknout z interpretace této nové legislativy. A jak jsme, my jsme obdrželi 800 pozměňovacích návrhů, takže to byla strašně velká práce. A děkuji našim asistentům, asistentkám a právní službě kteří všichni pracovali pod velkým tlakem. Teď obsah. Tady máme některé nejvíce kontroverzní témata. Předpokládám pořád ještě hlavní diskuze, ta se točí kolem uh, uh, uh, dat big data a mm, e, tedy zpracování dat, e, to znamená, e, že někdo musí mít legitimní, legitimní zájem, aby mohl tedy zpracovávat data. A souhlasíme tady s komisí, že nelze široce si vykládat ten legitimní zájem, ale třeba jasně definovat, v kterých případech lze zákonně zpracovávat data a vyplývající z osobní komunikace. Takže mi e, tady šlo o to nalézt tu správnou rovnováhu. A potom ještě je otevřená diskuze, která se e, týká cookies. A další témata ještě tam jsou nejenom cookies, ale především toto a již se blížíme k závěru diskuze, ale ještě je něco třeba upřesnit a potom offline tracking, takže tady také máme již na to řešení, ale eh, pořád ještě je třeba to nějak napravit. No. Takže k tomu musím říci, že my se snažíme zflexibilnit ten přístup týkající se příležitostí pro datové subjekty, pro zákazníka, klienta, aby mohl se fundovaně rozhodovat, informovaně, když tedy rozhoduje, co chce nebo nechce mít v tom svém zařízení. Ano, má to být snadná volba, zdali chce být ta osoba plně chráněna nebo ne. Takže nyní pracujeme na článku 10 a na příští schůzi stínových chceme mít flexibilnější přístup, takže snažíme se tady nalézt flexibilní řešení a děkujeme všem těm za pozměňovací návrhy a skutečně vím, že to je komplikovaná věc. Potom, tady máme problém eh, s mm, data application takže mm, to ale závisí potom už na trialogu, ta, teda, o to, jak komise se k tomuto vyjádří. Byl zde jeden problém, který hodně mě ležel na srdci, který se řešil pozměňovacími návrhy, a to se týká dětí. My se budeme maximálně snažit, protože já skutečně bych ráda, abychom to dostali do této normy. Já lituji, že naši právní poradci nenašli eh, právní řešení, jak to tam dát, vzali do eh, preambule, ale nikde to není tam mm, v, těch, eh, v té normativní části. Takže my jako výbor musíme apelovat na komisi, abychom měli speciální předpisy na ochranu dětí v digitálním prostředí, protože to je skutečně vážné téma, které si vyžaduje zvláštní předpis. V tomto smyslu si myslím, že asi to bude jeden z dalších kroků e, směrem k ochraně práv lidí a především práv dětí v digitální epoše. A ještě bych chtěla poděkovat všem za pozměňovací návrhy, všem, kteří mm, e, si vzali to téma skutečně k srdci, protože je významné a jsme pod velkým tlakem ze strany řady aktérů, ať jsou to zákazníci, ať je to průmysl, ať jsou to ti, kteří pracují na bezpečnosti. Tedy my chceme mít e, i vyřešenou bezpečnost samozřejmě, aby lidé, zákazníci měli jistotu, že jejich osobní e, údaje a komunikace nebudou zneužívány pro komerční účely, ale na druhé straně tady nemůžeme Eh, klást nějaké překážky eh, rozvoji. Já jsem ráda, že všichni pracovali velice konstruktivně a našli jsme řešení. Děkuji. Děkuji a nyní se obracím na stínové. Pan Bony nejprve. Okay, thank you very much. Uh, uh, first of all, I... Za prvé chci poděkovat mm, kolegyni Lauristin za práci a spolupráci a za mm, práci, když eh, jsme se snažili lépe uchopit tuto tematiku. Za druhé, chci zdůraznit, že to je velice vážné téma Máme zde hodně problémů, hodně různých sporů kolem toho a vůbec to není snadné nějak připravit vyvážené řešení. A myslím si, že zde i mm, e, e, jsou určité nejistoty, protože teď jsme mm, před implementací GDPR a my nevíme, jak ten úřad bude vlastně fungovat. A osobně já nevím, že bude lepší, abychom implementovali nejprve to eh, nařízení a poté pracovali na ochraně soukromých údajů. Ale nejprve tedy začínáme tou ochranou osobních údajů. Takže co je důležité? Myslím si, že musíme eh, nalézt vyváženější řešení eh, ve srovnání s těmi, které nám předkládá komise a také upřímně řečeno, když to srovnám s navrhovanou, eh, navrhovaným, eh, navrhovanou zprávou, tak já myslím, že teď bychom se měli zaměřit na ta kontroverzní témata. Děkuji příští týden, že jste uspořádala stí, eh, dvě schůze stínových. Za čtvrté, je třeba, abychom v nařízení e-privacy zakotvili možnost zpracování dat další zpracování dat. Já chápu, že kolem toho je hodně problémů. Problémy eh, s, to, s, tím, s tou definicí legitimního zájmu, ale eh, další hm, zpracování dat je nezbytné, protože třeba v některých případech, v některých situacích bude důležité mít tuto možnost eh, dalšího zpracování dat, především jde o metadata, protože to je velice užitečné pro rozvoj, pro uživatele ve finále. Tudíž musíme pochopit, jak důležité to je. A já bych chtěl mm, zde zdůraznit to, že tuto oblast bychom měli otevřít, že bychom měli povolit zpracovávání těchto dat. Za, druhé, za páté, co je důležité, o tom jsme mluvili na poslední schůzi, mm, jsou to otázky týkající se bezpečnosti ne bezpečnosti v, v tom eh, velkém slova smyslu, ale mm, bezpečnosti pro uživatele. Tedy té konkrétní bezpečnosti musíme diskutovat, jak za operátory eh, třetí strany by mohli pracovat lépe na lepší mm, bezpečnosti a pokud to chápu, tak my jsme tuto cestu otevřeli a budeme nadále o tom diskutovat. Za šesté, co je také důležité, ano, je třeba nalézt vyvážené řešení mezi námi, uživateli a mm, základními právy e, na ochranu tedy soukromí a je třeba rozvíjet mm, různé typy podnikání, to je také přece pro nás důležité. Ano, nejenom tady hovoříme o břemenu pro podniky, ale i je to možnost vlastně ochránit podnikání. A takže proto musíme se vyhnout nějaké jaksi jednostrané situaci. Třeba když někdo se rozhodne, že nedá souhlas a na druhé straně tato osoba bude mít plný přístup k všem možným službám. O tom musíme diskutovat, protože to je zásadní. A za sedmé, také co je důležité, to se týká e, třetích stran a cookies. Já to chápu tak, e, že s tím je hodně problémů, reklama a tak dále. Ale na druhé straně si myslím, že musíme to zanalizovat a i chránit ty malé Eh, vydavatelé v oblasti internetu, kteří eh, tam mají mít možnost něco nabízet a nemůžeme diskriminovat eh, tak, aby třeba jediná jejich možnost by byla používat velké společnosti a jejich technické nabídky. Takže opět musíme o tomto diskutovat a chránit tuto možnost pro tyto podniky. Je to důležité také pro přístup k informacím, a to především, když hovoříme o lokálních potřebách a tak dále. A také, co je důležité, když hovořím o zpracovávání dat, když hovořím o eh, vyváženém podnikání, když hovořím o podnikatelských modelích, modelech, tak eh, tady jde o to nalézt vyvážené řešení mezi plnou ochranu díky ochraně osobních údajů, GDPR, a na druhé straně eh, je třeba zachovat důvěrnost. Důvěrnost to je zásadní v tomto nařízení hm, a upravit hm, to ale realitě. To znamená důvěrnost údajů, ano, ale více alternativ na druhé straně, hm, aby si ten uživatel mohl zvolit, co si přeje. O tom i mluvila Mariu. Takže tom je třeba pokračovat v této diskuzi. Takže já vítám to, já nevím, jaké kompromisy nakonec se navrhne článku 10, ale ty informace budou snad flexibilní. Takže poslední bod ještě. Máme zde hodně otazníků, takže myslím si, že příští týden, otevřeně řečeno, musíme zvážit, zdali jsme připraveni na to, abychom uzavřeli práci na tomto portfoliu, nebo zdali budeme potřebovat ještě další diskuze. Já nechci tady říkat, že musíme to odkládat. Ne, já jsem eh, vstřícní eh, a diskuzím během Štrasburku, ale my a všichni partneři tedy bychom měli mít jasný náhled na to finální řešení, na tu poslední verzi. Na druhé straně musíme také i si zachovat takovou konsistentnost mezi těmi jednotlivými články, protože tady diskutujeme o článcích a o úvodních ustanoveních. Děkuji. Děkuji, pane Bony. Ano, prosím, kolegové. A, a paní Koraca byl, eh, bych chtěla slovo hned teď, protože musí odejít. Já taky musím odejít do IMKA, kde budu také hlasovat jako stínový. Také omlouvám se dobře. Takže vy jako první, pan Dalton nejprve a poté paní Koraca Bilta, protože budou muset jít eh, hlasovat do výboru IMKO. Pan Dalton, děkuji velice rychle. Za prvé chci poděkovat paní Lauristin, jejímu týmu za práci. Bylo to hodně práce, to uznáváme, že to je velice náročné a hodně se angažovala. Eh, souhlasím s panem Bonim v řadě bodů, a to především to further processing, to další zpracování dat. Ale zde chci tady něco rozptýlit. Prostě tady, kdyby eh, ten eh, souhlas se dával jenom se zpracování dat, tak to by bylo jednoduché, ale tak to není. Protože to, co máme teď na stole, to je striktnější, než cokoliv jsme kdy měli na stole. To znamená, je, je to mm, eh, Především ta definice toho souhlasu, to je striktnější, než jsme byli předtím v předchozím nařízení. Tady je to striktnější, přísnější, což znamená, že v podstatě to bude mít eh, velký, to bude dělat velké problémy, ať jde o sdílenou ekonomiku, ať jde o finanční sektor a tak dále. Takže pozor na to, o čem tady mluvíme. Zájmy jednotlivců, jejich základní práva, jejich přístup ke komunikačním službám. O to tady jde. Jakmile dostanu nějakou komunikaci, třeba od eh, voliče, který si stěžuje, že jeho data byla zpracována pro účely reklamy, no možná, takže takže jaké priority má ten člověk? No, komise tady nám zdůrazňuje několikrát, že zde o nich by měl dostat řadu otázek, aby mohl tedy je zodpovědět, že to chce, ale no, tady je to jinak, protože více než 300 eh, eh, milionů eh, Evropanů používá Facebook, Uber a tak dále. A tady a dokonce tady slyším, že příliš mnoho Evropanů používá tyto služby a že tady zase naopak slyšíme, že ne, nedostatečný počet je používá. Takže já si myslím, že tady mm, je to problém lidí, kteří mají problém třeba s hackingem, že jejich data byla hacknutá a podobně. To je anebo že nechtějí, aby jejich dokument byl sdílen, nebo aby, jejich, eh, aby, to, ta, aby ty údaje byly ukládány pro účely poskytování nějakých služeb. No, vy chcete, aby třeba služby zdarma zmizely potom z internetu, no to ne. A nebo, nebo hm, protože lidé hm, eh, potom by přišli o tyto služby zadarmo, takže pozor na to. Eh, spotřebitel nebo stínový tady si myslí, že mm, to je eh, spravedlivé, abychom kvůli nebo kvůli tedy té vysoké, příliš vysoké ochraně lidských práv, abychom přišli o služby zadarmo, které jsou pro všechny, a to ty služby budou pouze pro elitu, když budou placená, když ty služby zadarmo zmizí, pro ty nejchudší nebudou k dispozici. Přece našim tady přece jde o to poskytovat stejnou míru služeb bez souhlasu a potom povolit vlastně, mm, eh, pardon, se souhlasem a tím povolit zpracovávání dat. O to jde. Samozřejmě soukromí to je základní právo, ale to není absolutní právo. Někdy jsou i jiná práva, třeba mm, práva na ochranu ostatních uživatelů. Tady bychom měli mít nařízení, které je uměrné, poměrné, nezbytné, vyvážené. A takže já si myslím, že asi jsem vyprovokoval tady vás k názoru, ale bohužel budu muset eh, odejít, ale my jsme vedli velké debaty, ještě budeme pokračovat a naše pozice se nezměnila. Then, uh, please, Mrs. Corazza-Bild. I'm sure thank you, colleagues, for your understanding and flexibility. Děkuji kolegové za vaši flexibilitu, za vaše pochopení u tohoto velmi důležitého dosie. Uh, Znovu musíme říci, jak je důležité soukromí a ochrana osobních údajů. To jsou prostě základní práva. Já bych ráda podpořila to, co říkal kolega Michal Bony. Dnes se tady snažíme dosáhnout vyváženého přístupu, zajistit právní jistotu, která bude odolná i v budoucnosti. Musíme si uvědomit, jak daleko sáhle dopady to má pro všechny občany ve všech oblastech života a nejen u velkých reklamních společností. Já mám pozměňovací návrh eh, o dětech. Opravdu chci poděkovat zpravodajce, protože si myslím, že tady můžeme spojit síly všechny politické frakce a jako spolupředsedkyně skupiny pro dětská práva si myslím, že zde máme skvělou příležitost, abychom eh, nestratit, nebo tedy ji využili a abychom skutečně chránili děti, když se dělá ten profiling, když eh, se dělá reklama a tak dále. Pak zde máme velký problém s konzistentností nařízení o ochraně osobních údajů. Máme zde spoustu nejen společností, ale také nevládních organizací, školních organizací, organizací rodičů a dětí. Ti mají trošku problém eh, implementovat toto nařízení. Považují ho totiž za nejasné a vstoupilo v platnost v květnu, takže já opravdu nevím, jak je můžeme ještě více zatížit. Tady nehovoříme jenom o velkých společnostech, tady hovoříme o všem. Celá občanská společnost se musí přizpůsobit a oni zoufale žádají komisi o pokyny, o instrukce. A my je teď zatěžujeme dalším nařízením, Oni tam nevidí žádnou konzistentnost, dá se jim to nejasné. A pak jsou zde další otázky, jako o tom hovořil Michal. Například legitimní zájem a souhlas, ty jsou jiné v GDPR a v, GDPR a v nařízení o soukromí, ochraně soukromí. Včera jsem se setkala se zastřešující organizací pro nevládní organizace, které se zabývají sbírkami a za prvé tomu tedy nerozumějí a za druhé mají strach, že to ovlivní jejich schopnost dělat sbírky pro děti v Sýrii. Nehovoříme tady o nějakých velkých společnostech. Pak je to další téma, které je důležité, o kterém hovořil Michal, a to je pluralismus médií. Čím dál více jsme ve světě, kde malé mediální společnosti žijí z reklamy. A je to pro ně opravdu otázka existence. Takže my bychom tímto omezili svobodu médií. A pak je to také o spotřebitelích. Oni nejsou jenom oběti velkých eh, reklamních společností, jsou to také občané, kteří chtějí mít na výběr, chtějí si užívat. A my jim musíme dát ty možnosti v ekonomice založené na datech, aby měli aby mohli tedy čerpat z těch eh, toho zboží nebo aplikací služeb malých a středních podniků, které žijí z reklamy. Pak jsme si tady říkali společně s Michalem, jak to tedy uděláme? Necháme všechno v rukou Facebooku a Google, anebo jim umožníme poskytovat eh, bezplatné služby tím, že vlastně budou žít z reklamy. Musíme se zamyslet eh, nad důsledky musíme si uvědomit, že je to nařízení, které bude mít dopad na život každého z nás. Děkuji, paní Intveld. Děkuji, paní předsedající. Já doufám, že příště eh, eh, až liberálové budou mít eh, různé schůzky, schůzky mimo, že také dostaneme slovo. Víte, jak vypadají pravidla? já nemám ráda výsady pro jednu frakci nebo jinou. Jako, to je jedno. Já teď, já teď eh, chci tedy něco říci. To není fér od vás, říká, říká předsedající. Když chcete jít hlasovat, tak eh, já to musím říct, říká předsedající. Jedná se o to, že když vlastně zároveň musí hlasovat v jiném výboru na stejné Eh, téma, tak musí dostat tu příležitost a my jsme vám, my jsme vám tím nic nevzali, paní Infeld. Prosím, máte slovo. Dobře, děkuji. Je obtížné říci na toto téma cokoliv o ochraně eh, soukromí údajů a důvěrnosti komunikací lidí bez toho, aby byl člověk okamžitě onálepkován, jakože je proti podnikatelům. Já nejprve chci říci, že naprosto eh, postupuji přístup zpravodajky i podle mě na schůzce stínových zpravodajů dosahujeme dobrého pokroku, eh, jednalo se velice konstruktivně a podařilo se nám dosáhnout dohody skoro o všech bodech, ale chci něco říci o kontextu, v němž se toto celé odehrává. A to je ta nálada plus lobby. Každý má možnost a je vítán k tomu, aby projevil názor. Každý jej může říci, my se snažíme všechny eh, zájmy všech eh, zúčastněných subjektů, jak si eh, kooptovat, ale mě trochu už unavují ty lobistické zájmy různých podnikatelů, kteří křičí, že je to vlastně konec eh, podnikatelství v Evropě, že eh, jde o eh, vlastně svobodu podnikání, to není pravda. My již máme vlastně směrnici e-privacy, takže nezačínáme úplně od začátku a není to o tom, že bychom chtěli eliminovat celou podnikatelskou komunitu. A já vždycky opakuji, že jakýkoliv podnikatelský model, který je založen na tom, že dělá něco, co lidé nechtějí, to není podnikatelský model. Pakliže řeknete, že můžete podnikat pouze, když na to nepotřebujete Eh, souhlas spotřebitelů, jaký podnik to tedy vlastně chcete, eh, chcete eh, pěstovat. Když lidé něco nechtějí, tak to prostě nechtějí. Takže když mi nějaký podnikatel řekne, že může podnikat pouze, když to může dělat proti přání svých spotřebitelů, tak to není přece normální podnikatel, normální podnik. Spotřebitelé nejsou dojné krávy, jsou to normální lidé. Také nezapomeňme, že soukromí eh, a ochrana údajů je základní právo. To není něco, co my bychom si vymysleli. Tady nejsou žádné kompromisy. To není něco, o čem by se dalo jednat. Soukromí a důvěrnost komunikací prostě má, eh, to, se, to existuje v určitém rámci a ten my nastavujeme. A ještě eh, Maria Koraca Bild mluvila o Eh, mluvila o službách eh, poskytovaných zdarma. Nic takového neexistuje. To je jenom taková, jak se prostě eh, tak se to jenom jmenuje, ale my za ty takzvaně služby zdarma platíme našimi soukromými údaji. Protože, takže ty služby opravdu nejsou zadarmo a ty naše osobní údaje mají hodnotu, mají cenu. A pak tady jsou také rizika. Nejde jenom o naše právo na soukromí. V USA teď vyšetřují, jak lidé z Ruska vlastně si kupovali, eh, kupovali reklamu a cílili eh, na americké eh, vlastně občany hm, za účelem ovlivňování volb, Vol, dělo se to na Facebooku, je tady určitá vlastně, určité propojení, ještě to není úplně dovyšetřeno. Takže musíme mít být opravdu velice obezřetní, protože to může mít dopad na demokracii. Takže je potřeba velice pečlivě zvážit, kolik ochrany eh, poskytneme lidem v roli spotřebitelů, ale i lidem v roli občanů. A teď ještě zpět k těm službám, které vlastně nejsou zdarma. Možná, že bychom vlastně měli uvalit dáň na využívání osobních údajů a osobních informací, protože to by mohlo přinutit jak eh, úřady, tak eh, soukromé společnosti, aby se eh, trochu krotili v tom vlastně neomezeném apetitu na osobní údaje. Samozřejmě, že osobní údaje se využívají k nejrůznějším údajům a to chceme a poskytujeme si e, e, a poskytujeme ty údaje a s tím třeba souhlasíme, ale neměla by být využívána víc, než chceme. Ku příkladu, když si předplatíte e, noviny, tak jak si prostě tam dáte adresu, aby vám ty noviny mohly dát do schránky. Proč, když si kupujete noviny, tedy zařizujete předplatné, proč jim musíte dát ještě kupu osobních údajů navíc? Chtějí po nás mnohem víc údajů, než skutečně potřebují. Proč jim je máme Eh, dát, eh, dávat. Je potřeba eh, nadefinovat, jaké údaje jsou skutečně zapotřebí. Samozřejmě, že nechceme my také nic poskyt, poskytovat zadarmo. Musí být nějaký kompromis, ale je potřeba nadefinovat, kolik těch údajů je skutečně nezbytných k poskytování nějaké služby. A za druhé je potřeba zvážit, jak vyjádřit hodnotu osobních údajů v penězích. A to tedy znamená i to, že musíme být velice opatrní při využívání informací pro další eh, účely. Ne, nehovoříme jenom o osobních údajích, mluvíme i o komunikaci lidí. A ta má být důvěrná. Lidé si ani neuvědomují, jak málo důvěrná je vlastně jejich komunikace. A konečně Anna Maria Koraca Bild asi nechtěně řekla něco, Eh, co vlastně analyzuje ten problém dobře. Řekla, že eh, mluvila s lidmi, kteří jsou s tím velice znepokojeni a že tomu vůbec nerozumějí. No možná, že to má spojitost. Možná, že přestanou ty starosti mít, když jim pořádně vysvětlíme, o co tady běží. Protože eh, tuto právní úpravu obestírá mnoho mýtů a polopravd a tak dále a my bychom měli řádně vysvětlit, proč chceme eh, chránit eh, osobní údaje občanů a důvěrnost jejich komunikací. Děkuji. Děkuji. Já žádám kolegy, aby prosím omezovali řečnickou dobu. Já vím, že je to velice důležité téma, důležitá debata, a, ale musím říci, že já jsem sama nenavrhovala eh, pořad jednání, ale 10.30 10, hlasujeme. Takže teď paní Ernst. Ano, děkuji. Já chci poděkovat paní zpravodajce. Její politický přístup a e, obsahový přístup s tím naprosto souhlasím a mám před ním velký respekt. Jsou tady různé tedy e, názory na to, jak postupovat a snažíme se je sjednotit tak, abychom došli k dobrému výsledku. A když tedy teď slyším tu debatu, tak mě to trošku připomíná eh, dobu dávno minulou, kdy se říkalo, že ochrana údajů vlastně není zapotřebí. Na to je potřeba si vzpomenout, protože myslím, že jsme už dospěli dál ve všech těchto diskusích. A co se týče legitimních zájmů podniků a průmyslu, na které se tady mnozí odkazují, je potřeba si uvědomit, že dochází ke ztrátě kontroly eh, nad vlastními údaji. A právě kvůli tomu se vlastně celou tou problematikou zabýváme. Jde o důvěrnost komunikace, tu musíme zajistit a Existuje mnoho mailů, které jsme za poslední dobu dostali a mnoho zveřejnění v médiích, že jsou s tím problémy a proto také se musíme zaměřit tedy eh, maximálně kvalitně eh, chránit tu soukromou sféru těch uživatelů. To je v našem zájmu. A musíme také jasně nastavit pravidla, za jakých podmínek eh, je možné zpracovávat údaje z komunikací. A to musí být omezeno jenom na ta eh, nezbytná, nutná data, to, co je technicky nezbytně nutné. Všechno nad rámec prostě není přípustné a je důležité také zůstat u toho a říci, že to všechno musí eh, se odehrát na základě dohody, která bude dobrovolná a data se musí dávat nevinuceně. A není možné také říkat, že vlastně budou vyloučeni uživatelé určitých údajů, když nedají souhlas k využití svých údajů. My jsme, co se týče obecného nařízení, o tom dlouho mluvili a dohodli jsme se, eh, co se tím vlastně tou úpravou myslelo a já si myslím, že je potřeba tady nesměšovat některé věci, ale jasně říci, že jde o to chránit, zajistit důvěrnost komunikací pro občany bez ohledu na to, jestli mají peníze nebo ne. Děkuji, paní Albrecht. Pan Albrecht, děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce za pilnou práci. Upřímně, Uh, upřímně řečeno, já sám moc spokojen s těmi kompromisy nejsem a rozumím všem, kteří také nejsou spokojeni s kompromisy, ale prostě tak to bývá, když člověk musí přistoupit na kompromis. Ve finále doufám, že eh, budou všichni rovnoměrně nespokojeni. My toto eh, vlastně provádíme poměrně často a pakliže je tady pokus eh, přesunout celou tuto debatu určitým směrem, určitou skupinou, která ne, nereprezentuje eh, tedy veškerou podnikatelskou sféru, ale, ale některé, tedy části podnikatelské sféry. A eh, potom dost, je tady snaha eh, dospět k politickému kompromisu mezi frakcemi, potom se nám nepodaří vlastně dopracovat na základě kompromisu směrnici o e-privacy, protože my tady už máme pravidla, v této oblasti a tato pravidla chrání spotřebitele a občany, co se týče jejich komunikací, chrání je poměrně silně, protože to vyplývá eh, ze, z toho, že existují základní eh, práva v tomto eh, směru. Kdyby se to nepodařilo, bylo by mnoho lidí velice nešťastných a myslím, že my tady bychom eh, zaznamenali velikou prohru, kdybychom nenastavili rovné podmínky pro všechny. Při nastavování této eh, harmonizace si musíme uvědomit, že máme 28 různých pravidel. Máme tady obecné nařízení a jeho pravidla a teď tady ještě máme pravidla, co se týče komunikace, která bohužel byla vyloučena z té předchozí reformy, ta tam měla být eh, vlastně připojená a mělo být řečeno, že budou pravidla, platit pravidla o citlivých údajích. Ale v té situaci nejsme a proto musíme pra, eh, vlastně hovořit o rozdílných sadách pravidel a dostaneme se do velikých problémů, pokud nezískáme důvěru lidí. A co tedy lidé Eh, lidé eh, očekávají. Samozřejmě chtějí využívat Facebook, tak jak to říkal pan Dalton. Každý chce využívat eh, Facebook tímto způsobem. Alternativu to nemá. Z ekonomických důvodů, ze společenských důvodů, to je prostě skutečnost. <coughs> Pak, když jim řeknu, že nemají chodit na Facebook, jestli mají starost o důvěrnost své komunikace, tak jako kdyby kdybych jim řekl, že nemají chodit na ulici, aby je nezajelo auto. Máme dopravní pravidla a normy tak, aby eh, tedy eh, byla pravidla všechny, stejná pro všechny, aby lidé mohli chodit a jezdit po ulici. Já nechci, aby lidé museli odejít z Facebooku. Já chci, aby Facebook byl bezpečný. A o to tady jde. To tady eh, vlastně děláme. Já někdy mám pocit, že některé podniky vlastně se nechají vodit za nos třeba některými, ty, některými těmi velkými hráči, o kterých jsem právě, eh, právě eh, mluvil. Některé podniky tvrdí, že jsou zcela finančně závislé na reklamě prodávané na Google a Facebooku. Já myslím, že by neměli možná tolik uvažovat o ochraně údajů, ale také o svých podnikatelských modelech a, mo- a o možnosti existovat ještě zítra, protože samozřejmě, že Facebook převezme média, veškerá média, když ta média budou žít pouze z reklamy. Žádnou pluralitu médií eh, nebudeme mít, pakliže média budou záviset čistě na prodeji reklamy. Většina z těchto problémů vůbec nemá nic co dělat s ochranou údajů. Ty problémy eh, vyrůstají ze skutečnosti, že vlastně se tady špatně chápe dobrý podnikatelský model v internetové ekonomice. Ta, ten pojem, že, mám, že něco dostávám zadarmo a že, eh, a že platím eh, svými osobními údaji, to přece není pravda. Teď eh, v Evropě nemohou prodat svá osobní údaje, své osobní údaje, protože, protože ty spadají do sféry mých základních práv ta nemohu, ta nemohu scizovat, ta nemohu prodávat, neboli eh, musíme hledat jiné alternativy eh, tvoření podnikatelských modelů eh, online. A v neposlední řadě my už se velice blížíme nalezení kompromisu, myslím, že to je dobré. A teď je potřeba neriskovat nějakou nejednotnost. Nesmíme přijít o příležitost nastavit to nařízení. Jasné je, že když se nám podaří harmonizovat pravidla ve prospěch eh, podniků a k tomu přijde signál, že spotřebitele budou mít méně práv než dnes, tak spotřebitelé proto nebudou a my toho nedosáhneme. A další zpracovávání metadat komunikací, což předtím nebylo schváleno a proto to ne, není možné zdůvodňovat jako legitimní zájem, protože Eh, protože ta metadata a jejich komunikace, to je velice citlivé. Ta komunikační metadata jsou tak citlivá, že dokonce vlastně tam nemůžete najít uživatelská hesla, nebo můžete tam najít e, uživatelská hesla, můžete tam v těch metadatech najít veškeré ty nejcitlivější údaje. A e, pokud vám někdo s, s naprostým vědomím neřekne ano, klidně si to vezměte, tak by to mělo být naprostou výjimkou, že toto bude uh, volně k dispozici. Děkuji. Albrecht, uh, eh, Mr. Lebreton, we have... Děkuji. Pane Lebretone, musíme to ukončit do 10.35, tento bod na pořadu jednání. Pane Lebretone, prosím. Mr. Lebreton? Pan Lebreton? No, no, Já jsem se nepřihlásila slovo, paní předsedkyně. Skvěle. Paní Gomeš. Um, I, I, I, do believe that, uh, Já si myslím, že musíme aktualizovat uh, stávající nařízení vylepšit to, co tam je, ale musíme také dosáhnout dobrého kompromisu, který bude vidět občany v centru tohoto nařízení a ne spotřebitele, protože, jak říkali další kolegové, tady nejde o spotřebitele, ale o občany. A občani mají základní práva, absolutní práva a soukromí a ochrana osobních údajů je tímto absolutním právem. GDPR ještě není implementováno, bude implementováno až příští rok a to trošičku komplikuje záležitosti. My musíme postupovat vpřed, ale já souhlasím s tím, co říkal Jan Albrecht. My potřebujeme dobrý kompromis. Pokud to bude kompromis jenom proto, abychom uzavřeli kompromis, tak to vytvoří jen větší nejistotu a menší ochranu osobních údajů. Takže já jsem tedy nepředložila žádné pozměňovací návrhy, protože jsem viděla, že tam došlo k takovému různému pohybu různých eh, zúčastněných stran Já si myslím, že kromě ochrany jednotlivců, občanů, chceme chránit také podniky, ale musíme také zajistit jejich rozmanitost, rozmanitost podnikání, rozmanitost informací, ne, že se všechno dostane pod kontrolu velkých korporací. Takže já bych požádal Mariu Lauristin, aby ti z nás, kteří nepředložili pozměňovací návrhy a nebudou tady přímo zapojeni, tak eh, aby nás informovala o výsledku interakce se stínovými zpravodaji. Já mám zvláštní zájem o otázku cookies a informovaného souhlasu a, a legitimního zájmu. Děkuji. Teď ještě musím dát slovo komisi, paní Despinas. Máte maximálně dvě minuty. Já budu velmi stručná, ani nepotřebuji ty dvě minuty. Děkuji, děkuji všem za všechny body, které jste přednesli. Z diskuse vidíme, že teď se dostáváme opravdu hluboko do jádra věci. Komise je připravena pomoci také příští týden při schůzce stínových zpravodajů. Jsme připraveni vynaložit síly celého našeho týmu pro e-privacy, aby vám pomohl. Minulý týden jsme měli workshopy, také se ho účastnil účastnilo několik členů parlamentu, poslanců parlamentu. My jsme sbírali údaje o tom, jak fungují cookies, prohlížeče, jak vypadá realita. Myslím si, že je to pro vás důležitá informace, abyste ji měli a Možná také přijdeme na zasedání vašich stínových zpravodajů, budeme to tam prezentovat, protože to si myslím, že může být velmi užitečné, abyste si uvědomili, kolik eh, třetích stran má k vám přístup, když odkliknete ano na kuky. Jednu věc musíme vyjasnit. Tento návrh v žádném případě nevytvoří problém v porovnání s GDPR. Definice souhlasu se příliš nevzdaluje současné definici souhlasu. Takže fakt, že GDPR ještě není implementován, když diskutujeme e-privacy, to by neměl být problém, protože pokud si dobře vzpomínám na diskuzi spoluzákonodárce, tak to není velké téma. Nevidíme, proč by tedy zde měl být problém, aby byla zavedena e-privacy zároveň s GDPR. Je to také odlišné od současné směrnice, ta definice, ale ta definice bude přizpůsobena novému nařízení, protože současná směrnice se odvolává na stejnou definici souhlasu jako pravidla GDPR. To bych tedy ráda znovu vyjasnila, protože je zde nedorozumění. V návrhu není nic, co by zakázalo bezplatné služby, to by mělo být jasné, naopak to umožní větší flexibilitu, jak by se ten, ten souhlas mohl vyžádat. A takže by možná zde mohly být i nové podnikatelské modely díky právě novým formám nabízení informací, takže my určitě jsme připraveni vás podpořit ve vašem úsilí dosáhnout eh, dohody na konci října. Prosím, kolegové, asistenti, poradci, udržujte klid v místnosti, musíme před hlasováním dokončit tento bod. Paní Lavristin, prosím, dvě minuty. Já chci poděkovat všem řečníkům, děkuji komisi za spolupráci, kterou jsme vedli. Já myslím, že budeme mít i příležitost v průběhu tohoto týdne dostat další informace. My všichni společně jsme se setkali se všemi zúčastněnými stranami i s mnoha dalšími Vyslechli jsme si jejich obavy a můžeme říci, že mnohé z těchto problémů už byly prodiskutovány a už jsou zohledněny v naší práci. Takže mnohé ty obavy také nebyly na místě. Příští týden budeme řešit především článek 10, tam jsou cookies, na to budeme mít řešení, já jsem si jistá, že je to flexibilní řešení za pomoci komise a tím se také omezí všechny ty zbytečné obavy. A také odkazujeme na to, co zde bylo řečeno. O základních právech se nevyjednává, důvěrnost a soukromí je základem pro nezávislost jednotlivců a to je základ demokracie, volného výběru nejde jen o obchod, my zachováváme tento princip, je to nejdůležitější princip eh, Evropy. Já jsem se setkala s, hodn, s mnoha lidmi z podnikatelských kruhů. Včera jsem s nimi byla na summitu na nejvyšší úrovni spolu s komisařem Ancipem a vedli jsme velmi dobrý dialog. Všichni jsme se shodli na tom, že úplná ochrana důvěrnosti je základem aby naše ekonomika mohla konkurovat americké, což je ta hlavní podmínka pro všechny ostatní věci. Takže naše práce tady je vnímána s pochopením, ne jen s obavami, které byly v mnoha případech přehnané. Děkuji. Děkuji, hlasovat by se mělo 12. října v našem výboru. Teď děkuji všem kolegům za jejich práci, za jejich vystoupení. Prosím, teď začneme hlasovat. Máme zde tři nařízení, nebo tři body, o kterých budeme hlasovat. Nejdříve zde máme tedy boj eh, proti nesnášenlivosti vůči Romům. Paní Soraya Post, zpravodajka, chcete si vzít slovo? Ne? Dobře. Takže teď okamžitě přistoupíme k hlasování. Voting cards, please. First. I just got a request. Právě tady mám žádost. Souhlasíme, souhlasíte s tím vzít nejprve eh, hlasovat o dokumentu paní Matery, protože někteří z vás musí odejít? Ne, tak v tom případě nemohu nic dělat. Dnes tedy tady kolegialita zřejmě nepanuje. Takže kolegové, přistupme k hlasování a jde o to, o, o základní eh, práva v integraci Romů, kompromis 1, odstavec 1, hlasujeme teď. The Did you vote? The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. A teď kompromis 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Kon- <clears throat> Zahajuji hlasování. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď návrh 99, oddělené hlasování, první část. Pozměňovací návrh 99, první část. Končím hlasování. Schváleno. A nyní druhá část návrhu 99. Hlasujeme. Closed. Končím hlasování, schváleno. Nyní kompromis 29, hlasujeme teď. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 98, hlasujeme teď. Končím hlasování schváleno. Kompromis 8, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 8a. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 109. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 120. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 121. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 13, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 142. Hlasujeme teď. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 144. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 160. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 19. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 20. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 23. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 24. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 25. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 26. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 27. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno návrh 223 ve dvou částech. První část. Hlasujeme teď o první části. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 236 ve dvou částech. První část. Hlasujeme o první části návrhu 236. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 28 a hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A nyní návrh 251. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 252. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A nyní eh, citace 3a, návrh 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 4. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 5. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 7. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A není kompromisy v oblasti úvodních ustanovení. Číslo 32. Hlasujeme teď. Končím. Schváleno. Kompromis 33. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 33a, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 34, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. E, návrh 9, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 14. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 15. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní návrh 41. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 42 ve dvou částech. První část. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 43. Promiňte, to odpadá. Návrh 44. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 45 ve dvou částech. První část hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 46 odpadá, promiňte, návrh 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji. The next uh, vote on the uh, draft recommendation on the proposal. Další návrh nařízení o eh, vytvoření úřadu evropského žalobce. Máme zde dva pozměňovací návrhy, které jsou totožné, takže je vezmeme dohromady, jedna a dva, zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. A nyní závěrečné hlasování. Zpráva Matera. Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji paní Matera a třetí bod na program hlasování je strategie EU Afrik, Evropa, Afrika, paní Kienge má, eh, je zpravodajkou. Chcete něco říci? Teď nebo potom? Dobře, takže začneme s hlasování. Návrh 1, zahy hlasování. Končím hlasování. Návrh 2. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. Kompromis 1, zahy hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 7, zahy hlasování. Končím. Přijat. Návrh 8, zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 11. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte končím. Přijáte. Kompromis 2. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijáte. Návrh. A teď kompromis 3. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 23. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte, končím hlasování, přijáte. Kompromis 4. ve dvou částech. První část Končím hlasování. Přijata druhá část. Zahlasování. hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Nyní se dostáváme k návrhu 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď návrh kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 39. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 6 dnes, omlouvám se. Návrh 49, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 51 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 52 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 8 za hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 9. za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 10, první část kompromisu 10, za hlasování. Končím hlasování. Přijat. A nyní máme tři mm, mm, části navíc tomuto kompromisu. První doplnění, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá doplněná část zahy hlasování. Konec zamítnutá. A třetí doplnění, doplněk za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní se dostáváme k návrhu 63. za hlasování. Prosím, kolegové, hlasujte. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 64 za hlasování. Konec. Zamítnut. Návrh 65 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 11 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 72. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 74. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnout návrh 75. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. 76. 77. Za hlasování. Končím hlasování zamítnut návrh 78, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut návrh 79, za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní 82, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 83. Za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 84. Za hlasování. Končím hlasování. Přijat. A nyní závěrečné hlasování, zahy hlasování. Končím hlasování. Konec. Přijat. Blahopřeji, paní Kienge. Chcete slovo? Jste chtěla slovo, tak prosím, máte slovo. Ano, Jenom jsem chtěla poděkovat všem kolegům, kteří spolupracovali. Nebylo to vůbec snadné. Děkuji eh, i stínovým zpravodajům, kteří prokázali míru velké odpovědnosti a myslím si, že toto stanovisko, které bude připojeno k rezoluci DV, bude poselstvím našeho výboru. Děkuji. Do Apičanu. Thank you. Thank you. Děkuji paní Kienge. A budeme teď pokračovat s bodem programu. A chtěla bych požádat ty kolegy, kteří chtějí odejít ze sálu, tak ať odejdou rychle a potichu. Děkuji za účast při hlasování. A prosím, pokuste se od, odcházet potichu, protože my musíme pokračovat. Další bod se týká eh, rozhodnutí implementující eh, rozhodnutí rady o nových psychoaktivních eh, látkách. Naším zpravodajem je pan Bony. Máte slovo, abyste mohl stručně prezentovat. Ne, omlouvám se ještě, než začnete, tak prosím. Vím, že musíte odejít, ale prosím potichu. Musíme pokračovat. Mr. Boni, please. Pane Boni, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Parlament podle postupu konzultace má do tří měsíců dát své stanovisko k prováděcímu rozhodnutí Rady o nových psychoaktivních látkách a kontrolních opatřeních. Zpráva zhodnocení dopadu, které vypracoval vědecký výbor Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti 24. května 2017 dochází k závěru, že se jedná o syntetický opioid a je strukturálně podobný fentalinu, což je kontrolní látka, která se hodně používá v medicíně, k celkové anestezii a také k potlačení bolesti. Furanil fentanyl je produkován chemickými společnostmi sídlícími v Číně. Furanil fentanyl je dostupný v EU od eh, června 2015 a byl detekován v 16 členských státech. 22 úmrtí spojovaných eh, s foranolem fentanylem eh, bylo zaznamenáno v pěti členských státech. Alespoň v deseti z těchto případů byl foranol fentanyl příčinou smrti anebo pravděpodobně k tomuto úmrtí přispěl. Kromě toho bylo zaznamenáno 11 akutních eh, otrav eh, ve třech členských státech, které souvisely s furanelem fentanelem. Vzhledem k nebezpečné povaze této látky, která představuje zdravotní a sociální riziko a v souvislosti se závěrem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti navrhuji, aby bylo toto rozhodnutí schváleno. Paní Het. Děkuji, já plně souhlasím se zpravodajem. Pokud je o furanol fentanyl, máme určitý počet případů i v mé zemi, ve Švédsku. My jsme měli devět úmrtí. To znamená nejvyšší počet. Velmi často se to dělá ve formě plynu, takže se to velmi snadno absorbuje. Ještě některé státy nezakázaly tuto látku, Švédsko to právě udělalo. Je to velmi důležité, aby ten zákaz byl celoevropský. Proč? Protože tak to vypadá s těmito vlnami nových látek. To znamená, že my nemáme stejné látky, které by byly zakázány na všech úrovních. Velmi často jsou dva členské státy, které to třeba mají No a pak se to rozšíří do jiných členských států, takže proto také je nutno mít eh, společný nějaký rejstřík, společnou databázi, abychom sdíleli nejlepší postupy. A plně tedy souhlasím eh, se zpravodajem. Děkuji, paní Het. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak, tak se ještě zeptám pana Bonyho, jestli chce něco dodat. Já si myslím, že je důležité jít touto cestou a zakázat tuto substanci, tuto látku. Je to signál mnoha zemím a já si myslím, že je to založeno také na tom systému včasného varování. Já vám děkuji za spolupráci, myslím si, že je to velmi dobré. Děkuji. Pane Bony, 4. října ve 4 hodiny odpoledne se bude hlasovat. Ano, já se ještě chci zeptat, zda tady mám své stínové zpravodaje. Můžeme pokračovat, nebo... Kdo tady je z těch? Paní Stevens, Stevens tady není, nevím, jestli přijde. Pan Depre taky ne. Takže budu muset přeručit zasedání, protože já to bez svých stínových zpravodajů udělat nemůžu. To znamená, že teď máme 22 minut. Prostě byla jsem příliš rychlá s tím hlasováním. To je problém. Halb sam. Co pomůže někomu jinému, nepomůže, takže počkejme. Pokud uvidím stínové zpravodaje, tak eh, zahájím znovu zasedání. Zavoláme jim. Pokud přijdou, tak budeme pokračovat. Děkuji. Děkuji kolegové za pochopení. Já jsem čekala ještě na pár dalších stínových eh, zpravodajů k této věci, ale vidím, že už je tady i paní Veržia, tak to je skvělé. Můžeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání a to je evropský eh, systém ETIAS a já sama jsem eh, zpravodajkou a já tedy s vámi budu probírat pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Já jsem 26. června představila tuto zprávu o systému EU pro cestovní informace a povolení. Mám eh, teď eh, diskuzi pozměňovací, o pozměňovacích návrzích. Já eh, vítám tento návrh, jak víte. Myslím si, že jeho je to legitimní systém, podporuji tedy snahy komise. Vím, že je velmi že je to velmi obtížný a složitý systém, který tímto zavádíme, ale pokud to uděláme dobře, tak umožníme ověřit, zda někdo, kdo je ze třetí země a chce cestovat do EU, ještě před příjezdem můžeme tedy vyhodnotit, zda je potenciální hrozbou dříve, než překročí naši hranici. A můžeme to vlastně vyřešit ještě předtím, než se dostane na hranice Evropské unie. To znamená, že vlastně není eh, odmítnut na hranici samotné. Samozřejmě konečné hodnocení je na pohraniční stráži, ta potom eh, vyřeší nebo rozhodne s konečnou platností, zda někdo může nebo nemůže vstoupat, vstoupit. Už při přípravě návrhu zprávy jsme konzultovali celou řadu zdrojů, měli jsme čtyři schůzky stínových zpravodajů, než byla předložena tato zpráva nebo její návrh, abychom pochopili komplexnost celého systému a vzájemné vztahy různých systémů, které třeba vzít v úvahu, když tento návrh hodnotíme. Po několika schůzkách jsme tedy dospěli k tomuto návrhu zprávy. Měli jsme stanoviska od výboru Budget a AFED, od EDPS, od FRA, od politického oddělení a od Evropského hospodářského sociálního výboru. A také jsme navštívili technické stanoviště EULISA ve Štrasburku. Takže dostali jsme 1094 pozměňovacích návrhů a je to tedy poměrně ambiciozní úkol zohlednit všechny různé názory, které jsou v některých případech zcela opačné a dospět k dobrým kompromisům. V tomto procesu jsme měli pět technických schůzek stínových zpravodajů a tady musím říci, že náš personál, naši asistenti, poradci a sekretaria tedy odvedli opravdu skvělou práci, kterou odvádějí i nadále, opravdu na tom hodně pracují. Já opravdu považuji za neuvěřitelné, jak se snaží dospět k co nejlepšímu výsledku. Měli jsme tedy dva dvě schůzky stínových zpravodajů a čekají nás další. Já chci poděkovat všem svým stínovým zpravodajům, asistentům a poradcům, protože je to opravdu obrovský kus práce a všichni dělají, co je v jejich silách. Takže teď k obsahu pozměňovacích návrhů. Já vám řeknu, jak se na to dívám, jakým způsobem si myslím, že ty kompromisy mohou být ohledněny. Pro mě byly velmi důležité tři věci, když jsem se snažila najít kompromisy. První věc je, že bychom neměli vytvořit horší situaci pro ty, kteří žádají o ETIAS než pro žadatele o víza. A to je věc, kterou bychom opravdu měli mít eh, na paměti, aby tito žadatelé o ETIAS měli lepší situaci. Potom je také důležité zachovat eh, soulad, aby ten celý systém byl v souladu s SIS a se systémem vstupu a výstupu. Musím říci, že je zde několik bodů, kde tento soulad není tak úplně zjevný. A Musí to být tedy ve prospěch celého systému. Pokud vytvoříme nový systém, nový mechanismus, tak by měl být použitelný a také měl by sloužit tomu původnímu cíli, takže bychom neměli ten systém příliš zatěžovat. Cílem je tedy dosáhnout kompromisu a já jsem opravdu zohlednila celou řadu pozměňovacích návrhů od liberálů, od socialistů, od zelených, eh, kteří se tedy snažili dosáhnout kompromisu. Já jsem se snažila dosáhnout kompromisu, pokud jde o veřejné zdraví, o platnost dokumentu, o výjimky, o vytvoření poradních, eh, poradní kapacity a také pokud jde o přístup a také jsem stáhla svůj pozměňovací návrh, který se týkal přístupu k systému ETIAS eh, pro orgány zabývající se migrací. Pořád jsou zde všem otázky, které se týkají velmi důležitých bodů v této situaci. Nesouhlasíme v některých věcech. Někdo nemá rád vůbec tu myšlenku například pravidla pro screening, ten watchlist, eh, zadržování údajů a tak dále. Nicméně myslím, že se dostaneme k určitému kompromisu. Byla jsem velmi ráda, když eh, pan Albrecht řekl v předcházející debatě, že doufá, že nakonec budeme všichni stejně nespokojeni a že dosáhneme přijatelného, použitelného výsledku mechanismu takže se opravdu poléhám na vaši pomoc. Je to velmi ambiciozní harmonogram, ale doufám, že to zvládneme. Spoléháme na své stínové zpravodaje a děkuji, děkuji vám všem. A teď Sylvie Guillaume, moje socialistická stínová zpravodajka. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já se připojím k díkům těm profesionálům, kteří nás obklopují, ať už jsou to sekretariát Libe nebo naše vlastní týmy, které často tomu věnují opravdu hodně dlouho, hodně času, hodně na tom pracují. Takže já vám také děkuji a děkuji i vám za vaši práci v trochu komplikovaném kontextu. Než se dostanu k těm poznámkám, které jsem chtěla říci, tak pár slov na úvod. Já jsem říkala, že je to složitá práce na složitém tématu. A přitom je prioritní ze strany všech institucí, včetně naší instituce. Jsme tedy pod velkým tlakem a je to tedy práce, která musí být seriózní, musí být přesná, protože se jedná o tvorbu nového systému cestovních informací a povolení pro příslušníky třetích zemí, které, kteří nepodlehají vízové povinnosti. Jedná se také o zaměření legislativního textu a to ještě věc komplikuje. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy mé frakce, já si myslím, že Cílem textu je vylepšit eh, jeho jednotlivé části, dát tam jisté mantinely, pojistky, vy jste na to také upozornila, a upřesnit jisté věci. Ale chci také na úvod říci, že hlavním cílem který, systému, který tady řešíme, je, aby to byl systém předběžných cestovních povolení pro příslušníky, státní příslušníky třetích zemí, kteří nepodlehají vízové povinnosti. Takže to je to hlavní, nic jiného. Teď velmi stručně k těm našim pozměňovacím návrhům. Pokud jde o cíle systému, Chtěli jsme odstranit riziko související s veřejným zdravím. Cíl ETIAS je posílit efektivitu kontroly na vnějších hranicích. A nám se zdálo, že požadovat informace od cestujícího k jeho zdravotnímu stavu, to nám nepřipadá relevantní. Jedná se o deklarativní informaci, to je jedna věc. Může se také změnit tato informace, může se vyvíjet a kromě toho může odhalit eh, citlivé údaje. A přitom není doloženo, že takovýto sběr údajů je potřebný či přiměřený. Takže to nám připadalo jako důležitá věc. Dále jsme věnovali důležitou část pozornosti nediskriminaci dodržování ochrany osobních údajů a riziku profilingu. Chtěli jsme, aby probíhala tedy pravidelná hodnocení dopadu nezávislým orgánem a je třeba na tom pracovat. Třetí bod. Chtěli jsme, aby některé údaje, které požadujeme od státních příslušníků třetích zemí, byly zrušeny. V tom smyslu, že nám to tedy nepřipadá relevantní, například vzdělání a současné zaměstnání. Leda, že bychom Etiasu dali jinou funkci, než je ta funkce, pro kterou byl vytvořen. Dále jsme předložili pozměňovací návrhy k velmi důležitým elementům systému. Pravidlo přeskumu a watchlist je pravda, že FRAK, DPS a Evropský parlament ve své studii dokázali, že také tyto dvě věci by hrozily vytvářením profilu i v ETIASu. Takže máme zde takovéto klasické schéma. Chtěli jsme určité indikátory odstranit a dodat další prvky, které by umožnili dosáhnout cílu založených na důkazech. Chceme také pravidelný přeskum a také nezávislé hodnocení. A pokud jde o watchlist, to je ten druhý bod, tak tady jsme chtěli omezit údaje, které je možno vkládat tak, že by neměly tedy prediktivní charakter a týkaly by se pouze osob podezřelých z toho, že se podíleli na nějakém porušení zákona a ne lidi, kteří by mohli eventuálně uvažovat o tom, že by spáchali nějaké porušení zákona, nějaký trestný čin nebo přestupek. Takže jedině ty podezřelé osoby. Takže to je takové to obecné schéma našich pozměňovacích návrhů. Chceme také uh, nějakým způsobem ehm, omezit eh, nebo omezit pravidly přístup eh, orgánů činných v trestních řízení do tohoto systému. Chceme, aby to nebylo další břemeno pro ty, kteří budou využívat ETIAS nebo pro ty, kteří ho budou spravovat aby to prostě nebyla další administrativní zátěž. Takže takto globálně jsou ty hlavní linie pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajko, můžete se spolehnout na to, že s vámi budeme spolupracovat a že budeme usilovat o to, abychom se dohodli. Děkuji, paní Gil. A nyní můj, moje stínová zpravodajka z EKR, paní Stevens, chcete něco dodat? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jen krátký úvod ze strany EKR. Radi bychom, aby tento velmi důležitý file pokračoval. Já chápu ty obavy kolegů, ale myslím si, že bychom se znovu měli podívat na text a možná se můžeme také podívat na to, jak americký systém, především ESTA, funguje, protože si myslím, že je to efektivní systém, který umožňuje spoustě lidí cestovat do Evropy, aniž by museli projít eh, vízovým řízením. Takže kdybychom se inspirovali americkým eh, příkladem, tak bychom se potom mohli zaměřit na pozitivní aspekty a potom ekonomiku a turistický průmysl v Evropě bychom mohli podpořit a zároveň bychom mohli dohlížet na ty, kteří se chystají do Evropy. Mohli bychom je tedy mít pod kontrolou. Etios samozřejmě musí být vytvořen takovým způsobem, abychom nikoho nediskriminovali, abychom je nepodezírali bezdůvodně. S tím tedy plně souhlasím. Ale musíme být také realisté. Musíme si uvědomit, že někteří lidé chtějí přijet do Evropy a mají nekalé záměry a tyto lidi musíme samozřejmě udržet mimo naše hranice. Pokud ovšem o tom nemáme žádný záznam, tak jim nemůžeme zabránit ve stopu. Lidé, kteří mají záznam, tak ti by měli být zkontrolováni. A pohraniční stráž eh, musí mít právo kontrolovat databáze. Co jiného má být účelem těchto databází? K čemu je máme, když se do nich nemůžeme podívat a zkontrolovat dostupné informace? Pokud ne, tak opravdu nechápu, proč databáze vůbec máme, když se nemůžeme podívat na ty informace. Samozřejmě musíte mít dobrý důvod k tomu, abyste měli přístup k těmto informacím a pokud pohraniční stráž má nějaká podezření, ohledně nějaké osoby, nebo pokud něco v dokladech nesedí, tak by měli mít přístup k těmto databázím, aby si to ověřili. Jinak když se nemohou do databáze podívat, tak budou vycházet jen ze svých pravomocí a mohou odmítnout více lidí, než by odmítli, kdyby se do databáze mohli podívat. Takže já si myslím, že se musíme, kolegové, vrátit k tomu hlavnímu principu, proč vlastně by měl být ETIAS vytvořen. Měl by být vytvořen proto, aby lidé mohli cestovat do Evropy eh, bez eh, problému, protože cílem je také zachovat vízový systém, který samozřejmě bude mnohem složitější. My jsme chtěli, aby do Evropy lidé mohli cestovat snadněji a chtěli jsme umožnit také evropským bezpečnostním složkám, aby věděli, kdo do Evropy cestuje, kdo Evropu opouští. To si myslím, že je opravdu jádro argumentu. Takže to je vše. Já Doufám, že budeme moci rychle postupovat a podporuji naši zpravodajku a celou tu velkou práci, která souvisí s kompromisy. Vím, že to není snadné, ale musíme postoupit vpřed. Děkuji paní Stevens, pan Depre. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ze všeho nejdříve poděkoval za vaši práci jako zpravodajky, za to, jak jste otevřená a chci také poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům za opravdu ty kvalitní schůzky, které jsme měli a za to, že se nám podařilo odblokovat některé citlivé body, samozřejmě ne všechny, dva, tři tady ještě vyjmenuji. Myslím si ale, že je zde opravdu drtivá většina ve frakci stínových, nebo tedy ve skupině stínových zpravodajů, která se shodne na dvou hlavních principech. Za prvé, tento systém ETIAS, který je nový systém, to akceptuji, musí být založen na rovnováze mezi požadavky bezpečnosti a dodržováním základních práv. To je taková vedoucí linie, která musí být rámcem pro všechny další diskuze. A za druhé, jsme proti tomu, abychom uvalovali ještě přísnější podmínky na ty, kteří nepodléhají vízové povinnosti, než eh, jaké podmínky musí splňovat ti, kteří vízové povinnosti podléhají, takže abychom jim to ještě nestěžovali, na tom se opravdu všichni shodneme. Kolegyně Sylvie Guillaume hovořila o otázkách, které souvisí s tím formulářem. My všichni souhlasíme s tím, že to zdraví, individuální zdraví a osob, to se nás opravdu, to nám nepřipadá relevantní. A potom také dosažené vzdělání a současná situace na trhu práce. Já ještě budu konzultovat svou frakci v této věci, myslím si, že tam nebudou stejné názory. Pokud jde o ten watchlist ETIASu, tak to je citlivá záležitost. Já souhlasím s některými poznámkami, které zde uvedla kolegyně Sylvie Kion. V každém případě si myslím, že bychom měli poskytnout dostatečné záruky při vytvoření takovéhoto seznamu abychom dodržovali práva občanů a musíme dohlížet na to, aby probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení při uplatňování ETIASu, jakmile už tedy bude fungovat, abychom se ověřili, že tyto podmínky jsou dodržovány. Za třetí, myslím si, že původní návrh komise, pokud jde o trvání mandátu, těch 15 dnů to podle mě není seriózní. Držitelé víz mají mnohem delší období, takže proč by neměli mít alespoň stejná práva jako držitelé víz? Za čtvrté, myslím, že s tím budete souhlasit, už je to také v návrhu žadatele mají právo vědět, proč jim byl vstup odmítnut a mají také právo na odvolání, když je jim povolení odmítnuto. Pokud jde o délku trvání povolení, tak tady bych byl spíše pro to kratší období tři roky než pět let. Myslím, že s ním i další souhlasí. A osobně nejsem pro ten, tu dobu udržování nebo uchovávání údajů po dobu delší, než trvá to povolení. Já si myslím, že to opravdu není potřebné. A myslím si, že také není potřebné, protože se k tomu dají využít jiné kanály, podpořit eh, přístup eh, migračních orgánů k ETIASu. Já si myslím, že opravdu nepotřebují tento přístup. A potom je zde ještě další věc, o které můžeme diskutovat náklady na ETIAS. A to je bod, o kterém jsme opravdu diskutovali. Já na rozdíl od ostatních si nemyslím, že je nutné, aby pohraniční stráž měla přístup k celé složce žadatele. Já si myslím, že stačí, aby byl informován o důvodech, proč úřad členského státu rozhodnul eh, odmítnout vstup. A to si myslím, že to ano, k tomu má přístup, ale nemyslím si, že k tomu potřebuje mít přístupy k celé složce toho žadatele. Takže naše pozice je sice jasná, ale přesto jsem otevřen jednáním a doufám, že se nám podaří dospět eh, k dohodě, která uspokojí všechny a že to bude co nejrychleji. Děkuji, pane Depré. Dále paní Vržia. Merci. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní zpravodajko. Já bych také chtěla poděkovat eh, pracovníkům sekretariátu výboru a všem našim spolupracovníkům, protože právě eh, Eh, proto, aby mohly eh, probíhat dobře schůze stínových, tak je třeba vždycky všechno dobře technicky předpřipravit, především u takovéto odborné agendy. Chci poděkovat i vám, paní zpravodajko, poněvadž, eh, já bych to řekla, kromě politických neschod mezi námi, tak si myslím, že i přes ty neschody, tak vy umíte naslouchat, což není vždycky běžné a velice si toho cením, poněvadž si myslím, že demokracie je právě o tomto. Také vám chci říci, že kromě těch eh, zásadních eh, rozdílů názorových v meritu věci, mm, já bych to. Mm, eh, takže zde prostě evropské instituce trošku předbíhají v tomto systému takzvaných inteligentních hranic. Prostě jde to příliš ukvapeně. Ano, samozřejmě mm, můžeme diskutovat o řadě technických bodů a nejenom o nich a můžeme se ale asi těžko se dohodneme u těch zásadních bodů, jak i řekl Charles Depre, jak je nazval, to je ta nutnost rovnováhy e, v návrhu. Ano, a tato rovnováha, to znamená jednak rovnováhu mezi tím, co je nutné a e, tedy samozřejmě občané mají právo na bezpečnost, to je jedna věc, ale na druhé straně také třeba respektovat základní práva a e, lidská práva obecně řečeno, abych e, použila tedy to, že se většinou rozdělují tato práva, základní práva pro evropské občany a lidská práva pro ty ostatní a především do občany třetích zemí. To platí právě u tohoto návrhu Eh, tedy to vlastně povolování cestovat pro občany třetích zemí, kteří nemají vizovou povinnost. A já třeba bychom to opakovali, pořád to opakovali. Tady nejde o kontroly na hranicích v tomto návrhu. Tady jde pouze o cestovní povolení občanů třetích zemí, kteří nemají e, vizovou povinnost. E, takže to jsou lidé, kteří nemusí žádat o vizum, je to tedy takový princip obezřetnosti, který tady aplikujeme, možná o principu lze eh, diskutovat, ale v zásadě souhlasíme. Já řekl že já Depre, pokud nepotřebují vizum, to znamená, že asi již se zeměmi původu již jsme se dohodli na určité liberalizaci a když existuje liberalizace vizové povinnosti, tak i eh, je možné případně zrušit eh, tuto, eh, zrušit mm, mm, mm, toto a opět zavést viza, když se ukáže, že tam je určitý, určité riziko u těchto zemí. A navíc tady na to potom máme i možnost zavést kontroly u těchto osob na hranicích. Ale toto je jiná věc, to je povolení cestovat, takže eh, nesmíme to směšovat. A také zde máme princip eh, proporcionality a nutnosti, to je to, co existuje um, ve všech podobných tématech. A teď to zkrátím, již jsme to hodně slyšeli, námitky, které jsme slyšeli ohledně zdraví, ohledně eh, rizika profi, profilingu, riziko profiling, ano, to je, je velké riziko i v oblasti vzdělávání, výkonu profese. A my jsme slyšeli i námitky vůči délce uchování údajů, i mm, vůči tomu dělat rozdíl mezi osobami, které jsou podezřelé, anebo které by případně mohly být podezřelé. No já nevím, kam až půjdeme daleko s těmito eh, kategoriích. Osoba, která by případně mohla být podezřelá, no pro mě jako právničku to je takové velice sporné. Také já mám další obavy. Někdo to co zatím neřekl ohledně spolupráce se třetími zeměmi a především s policejními orgány některých zemí. Já vím dobře, že tady jde o země, které se vyvinuly nebo se kterými již máme dohody o uvolnění vizové povinnosti, ale nicméně režimy se mohou tam měnit eh, a samozřejmě eh, tady mohou být velké politické problémy v těchto zemích, kromě problémů bezpečnosti evropských občanů. Také i souhlasím s tím, že tento dokument není eh, pro kontrolu migrace, a takže není žádný důvod, aby orgány pro migraci měly přístup k tomuto systému. Na to jsou jiné databáze, které jsou právě proto a do kterých, do kterých mohou nahlížet tyto orgány. Aha. To jsem chtěla všechno připomenout. Já myslím, že eh, již to všechno bylo řečeno a především dnes odpoledne budeme hovořit o změnách SISu to se to také týká, a týká se to i e, systému pro kontrolu na vstupu a výstupu z území EU a nyní měníme několik různých předpisů, které se různě křižují a prolínají a mm, je komplikované se v tom vyznat. Zůstaňme u cíle tohoto textu, tím se nezmění můj názor ohledně celém tom návrhu, ale budu přispívat samozřejmě k obsahu a budeme se snažit vyřešit obavy, které máme. Děkuji, paní zpravodajko. Thank you very much. Děkuji, paní varšia. A pan Albrecht má slovo. Děkuji. I já děkuji za vytrvalou práci na tomto tématu a také za to, že jste vzala v úvahu řadu důležitých návrhů, ku příkladu Soudní přeskoumání je skutečně nezbytnou součástí, která se musí dostat do tohoto rámce. Ale dovolte, abych se e, vrátil k řadě návrhů, které zde zazněly. E, Depre eh, řekl to nejdůležitější, a to otázku, jestli tady budujeme systém, který bude strkat více nos do údajů eh, cestujících ze zemí, které se netěší eh, zrušení vízové povinnosti, než ze zemí, které se těší zrušení vývoje, vízové povinnosti. Jistě, že v některých členských státech eh, bezpečnostní orgány eh, stojí o to, aby rozdíl mezi nimi zmizel, ale já si přesto myslím, že liberalizace víz a zrušení vízové povinnosti je nástroj, který má důležitý účinek nejenom na tyto země, ale i na vztahy mezi Evropskou unii a těmito zeměmi a rovněž na možnosti pro lidi, kteří v těchto zemích žijí, ale také na eh, evropské eh, obyvatelstvo. Nezapomínejme na reciprocitu v této oblasti. Pak, když odebereme liberalizaci víz, kterou jsme dohodli s třetími zeměmi, potom ani tyto, ani tyto třetí země eh, nebudou postupovat vstřícněji vůči evropským občanům, takže to bude mít určité důsledky, když tento krok učiníme. A já v tom návrhu stále ještě vidím mnoho kroků eh, eh, zpracování údajů, které jsou mnohem podrobnější pro ty, kteří musí žádat o povolení ETIAS, než eh, pro občany, kteří žádají o výzum. A já si myslím, že toto nesmí být konečným řešením. Nesmí být. Eh, přece nebudeme eh, přece smět žádat eh, informace o zdraví, vzdělání a rodičích v rámci tohoto povolení, když to neděláme v rámci žádosti o vydání víza. A myslím, že pro náš účel to ani není nezbytné. A to není jenom kritika z mé strany, ale EDPS, pracovní skupina 21, výbor starostů a další, eh, další subjekty eh, nejsou přesvědčeny, že tyto informace jsou nezbytné a potom tady chybí pojistky a, a jasná pravidla pro zpracovávání těchto údajů, třeba algoritmická profilace. Nedávno jsme hlasovali o zprávě Anny Gomeš o velkých datech, zvláště v oblasti vynucování práva. E, a e, jasně jsme uvedli, že algoritmické zpracovávání profilace je potřeba provádět za e, silných pojistek, zvlášť co se týče automatizovaného rozhodnutí o profilaci. Takže když je třeba země, kde je mnoho lidí, kterým je výzum odmítnuto, tak e, to bude mít pravděpodobně dopad na rozhodnutí o udělení e, povolení ETIAS e, obyvatele takovéto země. Samozřejmě, když jsem programátor, tak chci, aby se ke mně chovali jako programátorovi. A my jako eh, politici bychom měli zaručit, že bude jedno, kolika lidem se z té které země odmítne výzum, když si bude jiný člověk z té země žádat o, eh, o výzum. Samozřejmě zase Eh, zase země, které mají zrušenou vízovou povinnost, tam ten přístup také bude jiný. Já s tím souhlasím s tím zrušením vízové povinnosti, ale přece jenom je potřeba eh, postupovat velice opatrně a dohodnout se na opatření, které se zaměřuje na ten původní účel eh, té věci a nesnaží sem o ingerenci opatření, Eh, která nejsou zavedena vůči jiným zemím. Děkuji. Děkuji, pane Albrechte. Otevírám debatu, jestli ještě někdo další se chce připojit. Jestli ne, tak dám slovo komisi a předsednictví rady, pan Tony Tamo. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážení zpravodajové, vážení stínoví zpravodajové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Po vzniku systému ETIAS vlastně budeme mít nový evropský systém, který pomůže evropským pohraničníkům lépe zvládat situaci na vnějších hranicích a zajišťovat vnitřní bezpečnost. Jak víte, je to legislativní prioritou pro letošní rok pro všechny tři instituce Radu, Evropský parlament a Evropskou komisi. Proto je důležité dosáhnout skutečného pokroku na tomto eh, eh, tématu. Rada pro justici a vnitro eh, v červnu potvrdila tento přístup a my jsme ochotni zahájit trialog. Vážení poslanci, Vzhledem k tomu, že ETIAS je nový systém, věříme, že společně se ETIAS stane dalším milníkem úspěchu EU. To se podaří pouze, když budeme návrh analyzovat společně, tak aby nový systém byl co nejúčinnější a toho dosáhneme pouze, jestli se nám podaří zajistit vysokou úroveň ochrany údajů a respektování základních práv. Doufáme, že debaty o tomto klíčovém legislativním návrhu s vámi budeme moci zahájit debatu co nejdříve. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji. A nyní pan Solon z komise. Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne. Komise představila text, který je a, složitý, ale měl by pomoci zvládnout řízení systému ETIASu a provozu tohoto systému v budoucnu. Z tohoto důvodu je tady řada ustanovení eh, o hodnocení, eh, žádosti o povolení eh, přicestovat a tady jsme se snažili o rovnováhu v dopadech na proporcionalitu a nezbytnosti každé jednotlivé informace, kterou za tímto účelem schromažďujeme. Chápeme, že parlament ve svém hodnocení eh, tady hodnotí řadu ustanovení tohoto návrhu a potenciálně tady mohou vzniknout problémy, jako třeba období uchovávání údajů, za tímto účelem my samozřejmě rádi vysvětlíme důvody, které nás vedly tyto aspekt, k těmto aspektům v návrhu a snažíme se pomoci zpravodajce a stínovým zpravodajům v analýze textu, aby bylo možné nalézt řešení a nebo navrhnout taková, takové pozměňovací návrhy, které budou realizovatelné protože je třeba vzít v úvahu, že výsledek tohoto textu musí být proveditelný a jakékoliv změna tohoto textu by potenciálně mohla mít dopady, které ovlivní proveditelnost tohoto textu. Takže, jak jsem řekl, my budeme k dispozici, eh, budeme podporovat práci zpravodajky a stínových zpravodajů a rádi se také připojíme k podpoře práce v trialogu. Děkuji. Thank you, colleagues, and thanks for the Děkuji kolegové, děkuji komisi a předsednictví. Abych to shrnula, tak musím říct, že samozřejmě je to velmi složitý systém, který chceme vytvořit a jsou zde věci, které jsou skutečně velmi závažné. Takže, jak bych to vysvětlila, je poměrně normální, že máme různé politické názory a postoje k těmto věcem. Musím připustit, že když tedy akceptujeme to, že každá frakce má jiný přístup, tak vám musím poděkovat za dobrou atmosféru, kterou jste prokázali, vytvořili tedy na zasedání stínových zpravodajů a vaši kolegové na technických zasedáních v průběhu těchto měsíců, protože jsme mohli diskutovat o věcech otevřeně. Já jsem tedy takový člověk, který je otevřený kompromisům. Myslím, že jsem to i dokázala a že to budu moci dokázat i na příštích zasedáních stínových zpravodajů a že dospějeme k dobrému výsledku pro hlasování. Ale jak jsem říkala na začátku, je důležité zachovat určité velmi důležité myšlenky, když tedy půjdeme k těm kompromisům. Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno předtím. Když někdo požaduje povolení ETIAS, tak prostě nesmí být v horší situaci než žadatel o výzum. A to je jasné. To si myslím, že bude klíčové při hledání správných kompromisů. Ale také musíme si uvědomit, že cílem je i nadále ten cíl, který byl původně vytýčen, musíme se postarat o to, aby tento původní cíl nebyl ohrožen aby tento mechanismus nebyl zneužíván. Ty věci, o kterých hovořila paní Guillaume, pan Depré, paní Veržia, pan Albrecht a tak dále, mohou být do určité míry vyřešeny. Já se pokusím na ně zaměřit, pokusím se v těchto věcech v oblasti tedy veřejného zdraví dosáhnout určitého kompromisu. Vím, že je to pro vás velké téma. Pokusím se tedy najít nějaký přístup, který nebude diskriminující, abychom tedy měli opravdu dobrou perspektivu, kdykoliv budeme tedy mít tato pravidla pro watchlist. V každém případě se pokusím dospět k určitému kompromisu, pokud jde o dosažené vzdělání či současnou situaci na trhu práce. Zda by se to skutečně mělo kontrolovat. Už jsme se přichylili ke kompromisu, pokud jde o ověření ze strany pohraniční stráže a potom také pokud jde o ten přístup migračních orgánů k ETIASu. Myslím, že na těchto věcech ještě můžeme pracovat a i tam můžeme dosáhnout kompromisu abychom tedy si opravdu byli jistí, že data nebudou zneužita nebo využita k jiným účelům. A chci také říct panu Depre, že pokud jde o platnost a období, po které jsou data uchovávána, že i to je věc, kde můžeme dospět ke kompromisu. Určitě budeme mít ještě mezi sebou boje, to je jasné. Je to velmi složité. Příští týden ve Štrasburku nás čeká složitá schůzka stínových zpravodajů, ale myslím si, že dospějeme ke správným formulacím, kde budou zohledněny ty body, které vám leží na srdci a přece jen vytvoříme systém, který bude funkční, který bude držet pohromadě. Děkuji vám ještě jednou za to, co děláte a děkuji za to, že budete se mnou usilovat o kompromisy. Spolehám na vás příští týden. Hat, putting on a chair's hat, it's a bit difficult, but I managed it. So. Tak. Teď se chci tedy, jestli můžeme pokračovat. Takže můžeme tedy pokračovat s pořadem jednání, to je dobře. A já teď přistoupím k dalšího bodu, který se týká parlamentní otázky paní Mariny Albiol Guzmán, pana Siho, Urbana Krespa a tak dále. Neměla, tedy nedostali jsme odpověď od komisy, takže podle článku 130 odstavce 4 jednacího řádu jsme to zařadili na pořád jednání. Nejdříve dám tedy slovo autorce otázky a potom komise. Paní Albiol Guzman, máte slovo, prosím. Gracias. Děkuji. Na hranici Evropské unie, na hranici Španělska s Marokem v Seutě každý den vidíme, jak dochází k situaci, kdy se extrémně zneužívají lidé a podporují to jak marocké, tak španělské, tak evropské úřady. Pět až deset tisíc žen nosí každý den z poligonu Tarachal zboží na zádech do sousední země. Nosí na zádech někdy až 90 kg. Nejsou považovány ani za pracující, nemají žádnou smlouvu, nemají žádné právo. Pobírají velmi nepravidelně velmi nízký plat. Tyto ženy musí velmi dlouze čekat na slunci, než překročí hranici jsou vystaveny násilí, zneužívání ze strany policie, často jsou kriminalizovány, často ani, ani sami nevědí, co nesou v těch balících, které transportují. Tento rok čtyři ženy zahynuly na hranicích, protože upadly pod tíhou těch balíků, které přepravovali. Naše otázka je, jak je možné, tolerovat takovéto porušování lidských práv Evropské unii. My chceme, aby tyto ženy pracovaly samozřejmě, ale chceme, aby pracovaly v důstojných podmínkách, aby nebyly vykořišťovány, aby měly práva. Naše otázka pro Evropskou komisi. Probíhá nějaký dialog se španělskými úřady na toto téma? Chcete na této hranici, což je jedna z nejnerovnějších hranic na světě, chcete na něj instalovat pozorovatelnu lidských práv? Jak chcete postupovat, aby obchod mezi oběma zeměmi nezneužíval eh, těchto tisícovek žen a neohrožoval jejich život? Děkuji. A nyní má slovo komise. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud tedy tato otázka je zařazena na váš pořad jednání, tak je to špatná zpráva po komi pro komisi. Znamená to, že neodpověděla v termínu. Dovolte tedy ze všeho nejdříve v tomto kontextu, abych obecně řekl, že komise bere vážně parlamentní otázky a rád bych připomněl, že předseda Juncker v dopise ze 30. března řekl, že se Evropská komise zavazuje, že bude poskytovat eh, ve vymezeném termínu vysoce kvalitní odpovědi. Ale musíte si uvědomit, eh, že podle smluv musí odpověď poskytnout kolegium. Ne jeden komisař, ne jedno generální ředitelství, ale celé kolegium musí odpovědět eh, na písemnou otázku. A právě proto musí proběhnout vždycky interní diskuze a musí to být odsouhlaseno v celým kolegiem. Komise tedy je zavázána vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby mohla zodpovědět otázku v termínu, který vytýčí parlament. Bohužel, paní předsedkyně, v současném případě jsme se nedokázali tedy tohoto závazku držet a já se tedy jménem komise za to omlouvám. Ale je to ještě horší. Musím k tomu přidat ještě další odpověď, protože v případě, kdy výbor zařadí písemnou otázku na svůj pořad jednání, protože komise ještě neposkytla odpověď, <clears throat> tak mezi tím, eh, kdy byl ten bod zařazen na pořad jednání a konáním toho zasedání se komisi většinou pořadí, podaří odpověď připravit a poslat ji parlamentu, aby zástupce komise mohl tu odpověď přečíst a potom ji tedy obhájit. A za to se tedy musím podruhé omluvit, protože v tomto případě komise zatím ještě nepřijala odpověď na tuto písemnou otázku, takže já teď nejsem schopen přečíst odpověď a tady před vámi obhájit. Takže dvojí omluva z mé strany. Pokud jde tedy o obsah té odpovědi, mohu pouze říci, že komise bude vycházet z evropských pravidel o pracovních podmínkách, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a přistoupí k tomu zodpovědně, pokud jde o implementaci těchto pravidel. A také se budeme zabývat řešením situace na hranicích v Seutě a Melilě. A také, paní předsedkyně, musím říct, že tady jsme také obětí naší pomalosti, protože v tom návrhu odpovědi jsme odkazovali na blížící se druhou hodnotící návštěvu ve Španělsku. Tam se také měla ta návštěva zaměřit na Ceutu a Meliu. Ta návštěva proběhla minulý týden. Na začátku tohoto týdne se naši experti vrátili, takže znovu budeme muset přepracovat ten návrh odpovědi. Musíme tam začlenit tady tento faktor. Jediná věc, paní předsedkyně, kterou mohu říci, je, že se ujistíme, že co nejrychleji bude tato opravená odpověď přijata kolegem komisařů a poslána vašemu výboru. Děkuji, paní Albiol Guzmán. Prosím. Děkuji. Toto téma jsme dostali tady ve výboru Libe protože Evropská komise neodpověděla v termínu na písemnou otázku několika europoslanců. Já jsem dnes samozřejmě očekávala odpověď Evropské komise a ani tu jsme nedostali. A mně připadá, že nás komise nerespektuje. Nerespektuje nás, europoslance, kteří jsme položili tuto otázku, nedostali jsme ani písemnou odpověď eh, v termínu, ani dnes jsme nedostali odpověď ústní ze strany komise, ale myslím si, že tím komise dokázala, že nerespektuje celý parlament jako instituci a nejzávažnější je, že prostě nerespektuje ty tisícovky žen, které přicházejí o zdraví i o život každý den na hranici v Seutě a Melilě. Já myslím, že Evropská komise projevuje velmi malý zájem o tuto situaci, kdy dochází k násilí, k porušování lidských práv, kde nejsou dodržována pracovní práva, práva všech těchto žen každý den na naší hranici. Takže já opravdu žádám, aby se tento bod znovu zařadil na pořad jednání co nejrychleji v tomto výboru Libe a aby tentokrát už doopravdy nám komise poskytla odpověď. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Obvykle hovoříme o těch eh, enklávách, španělských enklávách eh, v Maroku kvůli migračním tlakům a teď eh, kvůli tomu hovoříme, nebo o tom hovoříme kvůli něčemu jinému, co není tak známo. Je to zdraví těch tisícovek marockých žen, které překračují hranici, nesou opravdu ty velmi těžké balíky a nemají žádnou ochranu, žádná pracovní práva. A děkuji autorům této otázky za to, že tuto otázku položili, protože to umožňuje přitáhnout pozornost na tento nepříliš známý jev. Já tedy chci podpořit eh, autorku, chci vyjádřit politování nad tím, že komise neodpověděla včas, to skutečně ukazuje, že sociální otázky nejsou prioritou Unie, protože si myslím, že je poměrně snadné odpovědět na tuto otázku. To není technická otázka a tedy ta odpověď nebyla podána. Já samozřejmě beru na vědomí odpověď nebo omluvu komise, ale myslím si, že jsou zde dvě věci, které musí udělat. Za prvé kontaktovat Španělsko. To tedy proběhne. Španělsko je svrchovaný stát. Já nepochybuji o tom, že přijme opatření ohledně této situace udělat, co bude v jejich silách, v jeho silách. A také chci upozornit na to, že je to téma, které bychom také mohli řešit v naší delegaci pro Magreb. A vzhledem k tomu, že jsem členem této delegace, tak eh, já to začnu řešit diplomatickou cestou s našimi partnery v Maroku a pokusím se dosáhnout jistého pokroku v této věci. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Marcelesimu, spoluautorovi této otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Já jako spolusignatář se chci přidat k Marině Albiol a k jejím připomínkám, které uvedla, to znamená to zklamání hm, v tom, že v podstatě jsme, se nám nedostalo žádné odpovědi od komise, což je neúcta ze strany komise vůči Evropskému parlamentu a Eh, vzhledem k i té pomalosti, kterou možná zažívá tam administrativa v komisi, tak stejně my jsme očekávali jednak odpověď včas, ale jakmile zde už se to vznese zde ve výboru, tak bych velice rád a mm, Marina by taky chtěla, abychom E, e, e, my, výbor Libe podal formální stížnost, protože zde nejsou respektována pravidla. A také bych chtěl vědět od komise obsah hodnotící zprávy expertů, kteří navštívili minulý týden tuto oblast, tuto enklávu, takže bych chtěl vědět, Eh, co k tomu říkají a co navrhne do budoucna, kromě té odpovědi, kterou nám dlužíte, eh, nám poslancům protože mm, je to ústředně, ústřední téma, důležité téma. Zde eh, existují, jsou to práva, lidská práva, práva žen, která jsou pošlapávána, včetně pracovních pracovního práva, takže navíc je to obchod velký obchod tam, který probíhá 400 eh, milionů eh, euro, o to tam jde a v podstatě zde mm, eh, tedy mezi Seutomediou a Marokem a navíc je to tedy na bedrech žen, které každý den mm, za obrovského tepla prostě nosí ve vedru, nosí stovky kil zboží a často ani nevědí, jaké zboží jde tak bych velice rád, aby komise to vzala do úvahy, mm, a, e, protože tam se zneužívají lidi, ženy e, a e, to je přece zásadní problém mezi marockým územím a Soutom Meldiou, takže bych rád, abyste vykazovali úctu vůči naší instituci a především vůči těm ženám, které očekávají od Evropského parlamentu jasnou odpověď. Děkuji. Ano, takže bereme to na vědomí, určitě ten váš požadavek, sekretář si to zapíše a bude se to muset řešit opět ještě jednou v našem výboru. Pan baron Krespo, děkuji. Já se chci připojit k té stížnosti, kterou jsme slyšeli od Mariny i od eh, Florence Marciesi. Já také jsem spolusignatářem této otázky na komisi. Je pravda, že v podstatě je to velice hm, jaksi eh, anebné, nebo je to velice tedy jaksi smutné, že jsme nedostali odpověď, je to nedostatek úcty. Je to dostatek úcty nejenom vůči eh, poslancům, ale vůči těm eh, ženám, které trpí v této situaci. Ano, já myslím, že to, je hruz, eh, to jsou hrůzné údaje, které dostáváme ohledně osob, které zamř, zem, zemřely dvě, to zemřeli tedy, v tom zemřeli, protože došlo k jasnému pošlapání jejich práv, lidských práv. Eh, právě na tomto přechodu, přechodu, hraničním přechodu a oni tam, oni tam umřeli a to je evropský přechod a logické by bylo, já myslím, my chceme vědět, jaké jsou skutečné důvody. Co je zatím vším? Proč? Proč jsme nedostali odpověď? Ano, samozřejmě vztahy s marockou vládou jsou tak silné, že nedostaneme odpověď, nebo to lobby je tak silné, že se nám nedostane odpověď, je tak eh, a, nebo jde tady o hru těch obchodních dohod, co se zatím děje, co zatím je. Tady skutečně, jak řekla Marina i Floren, i já, my skutečně, my eh, jsme, eh, my jsme se spojili s andaluskou eh, charitou, nevládní organizací, která mm, se tomu věnuje a my třeba jsme mm, my jsme que fueran razonables para el respeto a los derechos humanos. Delimitar... chtěli, aby, se tam, aby tam byl ten přechod, hraniční přechod tak, v takové struktuře, aby se respektovala lidská práva, práva těchto žen, aby se tam kryly jejich základní, pokryly základní potřeby. A to tam neexistuje, ta infrastruktura tam není. Já bych chtěl vědět, co zatím je, proč tam eh, jsou ženy, které nasou, nesou třeba 90 kg na zádech a žádnou odpověď nemáme a ani na to, jak eh, eh, jak za sebe považujete za pracovnice tyto ženy a jak zlepšíte infrastrukturu v Tarachal? Bych rád, abyste tedy to řekli našemu výboru. Ano, buďme upřímní, jasní. Jaké jsou reálné důvody? Chceme na to odpověď. López Pan López Aguiar. Sí, con toda brevedad me sumo. No já také tady se připojuji k těmto protestům, které jsme tady vyslechli si ve výboru. Já jsem přesvědčen, že zde v tomto bodě, zde my, kdyby nás tady bylo více přítomných, tak bychom všichni protestovali v oficiálních jazycích, nejenom ve španělštině jako teď. Ano, ano, zástupce eh, komise se tady přenesl určité výmluvy, to je nes, netolerovatelné, eh, protože vy jste dostali otázku, která se týká situace, kde skutečně jde o základní eh, práva, která jsou mm, pošlapávána na přechodu Evropské unie a tady mm, takže Byste přišli, abyste na to odpověděli, ale ještě bych chtěl kritizovat to, že v podstatě je to systematické, kdy komise eh, neplní příslip, který dal předseda Juncker. To znamená, že eh, budete kvalitně a rychle, promptně reagovat na otázky eh, poslanců a poslankyň Evropského parlamentu a vy systematicky to neplníte parlamentní kontrola, to je jedna z eh, nejvýznamnějších funkcí parlamentu a parlament eh, získal legislativní pravomoci. Ale má i povinnost, má povinnost eh, politicky kontrolovat komisi a komise má povinnost, ústavní povinnost, parlamentní povinnost reagovat, odpovídat a to nejenom tak rutině pro forma, ne ale musí tam být kvalita a obsah, protože často na ty otázky parlamentu ta e, odpověď je v podstatě neprezentovatelná, lakonická, stručná, formální, bez obsahu, jako kdyby vůbec vás kvalita nezajímala, jako kdybyste mm, to vůbec, eh, vůbec žádný, žádnému národním parlamentu se nestane. Takže já myslím, že komisi je třeba toto vytknout. Eh, ano, my v podstatě jste tady sice omluvili, že jste neodpověděli, a hle, kromě toho ty odpovědi, které dostáváme sice včas třeba, tak eh, jsou úplně bezobsažné, jsou bezobsažné. A eh, často se tam říkáte, ano, komise, mm, jak si má s, toho, s tím obavy, vede dialog s těmi zeměmi a tak dále, ale potom vždycky musíme čekat na nové události a znova vás eh, informovat a znova interpelovat. Ale vůbec nikdy to vůbec nemá žádný vztah eh, s tou otázkou, je to bezobsažné, takže eh, já tady určitě. Prostě kritizujeme takový obecný, všeobecný charakter, kterým vy, komise, plníte příslip, který dal Juncker, předseda komise, tedy v tom způsobu, jakým odpovídáte. Ohlasím paní Gomez. Portugalsky. Kolega španělští a souhlasím se španělskými kolegy, kteří vznesli tento dotaz na komisi. I já eh, eh, souhlasím se vším, co jsme slyšeli na adresu komise, především od pana Aguilara. Děkuji. Já si nemyslím, že chcete něco, nebo chcete něco doplnit na toto. Chcete něco doplnit? Yes, madam chair. Uh, eh, just... Ano Jenom bych tomu řekl, že bereme na vědomí kritiku, jak jsem řekl, my jsme nebyli schopni dodržet termín e, odpovědi na tuto otázku a paní předsedkyně musím protestovat proti tomu, že by to bylo z důvodu nedostatečné úcty komise vůči parlamentu. Ne. Tady my dostáváme spoustu písemných otázek a ve většině případů respektujeme termíny, můžete samozřejmě diskutovat o kvalitě, ale eh, já ale v žádném případě nejde o nedostatek du, eh, úcty. V tomto případě to bylo kvůli pomalým interním procedurám, průtahům. Já vás nechci tady zatahovat do e, našich interních záležitostí, ale v žádném případě to nebylo kvůli neúctě vůči parlamentu. Děkuji, kolegové. Ano, jsem si jistá, že jsme vzali na vědomí eh, vaše připomínky a eh, určitě se tím bude zabývat eh, předseda výboru a opět se to téma dostane na naše jednání. Tím uzavírám dopolední zasedání a přeji vám dobrou chuť a budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne.